Dear colleagues, kolegové, já myslím, že nadešla chvíle, abychom začali. Máme i tak už sklus a začnu hned bodem jedna podle programu, což je přijetí programu. Pokud nejsou námitky, tak návrh pořadu jednání bude přijat bez změn. Bod 2. Oznámení předsedy. TTIP a přístup k dokumentaci. Během posledního zasedání CCC předseda INTA, pan Lange, oznámil určité nadcházející změny, které se týkají rozšířeného přístupu k dokumentaci TTIP pro všech členy parlamentu. Máme tři typy dokumentů, takzvaný limited, omezený, EU restricted a potom konsolidovaný text ehm, sekretariát vám rozešle informace a vysvětlí vám, co je, jaké typy dokumentů spadají pod tyto tři odlišné kategorie. Harmonogram. Máme mimořádné zasedání 27. ledna. E, tato schůze začne ve 3 odpoledne a mm, účelem je vyměnit si názory s místopředsedou Ševčovičem, a budeme diskutovat o e, přijetí e, e, rámce pro změny klimatu konec, koncem února. Také i máme takzvaný rezervní, day, de, rezervní den 29. června odpoledne, ten využijeme a takže mm, toto datum si mm, mm, použijeme. Tlumočení 21 jazyků dnes a jako obvykle elektronicky jsme eh, k dispozici i na webu, na internetu. Pokud nejsou žádné námitky, pokud nebudou námitky do konce schůze, tak zápisy eh, z minulých schůzí jsou, eh, budou považovány za odsouhlaseny, to je bodě 3 programu. A bod 4. Zde musím oznámit, že v červnu 2014 budeme eh, jednat o eh, tedy té eh, směrnici, kterou známe pod označením ILUK a v červnu došlo v radě k politické dohodě a 9. prosince rada přijala formální postoj, který byl oznámen na plenárce 14. ledna. A Eh, ještě eh, vám řeknu, jaký je harmonogram časový. Budeme diskutovat eh, o návrhu doporučení dnes pod bodem 7 programu. Potom si stanovíme termín pro pozměňovací, pozměňovací návrhy, což je 27. leden ve 12 hodin. A budeme hlasovat ve výboru Envy případné mandátu 24. února a plánujeme hlasování na plenárce eh, v Dubnu, tedy druhá dubnová plenárka. A nyní eh, přivítám pana ministra životního prostředí, pana Kasparsa Gerharce, který je ministrem pro životní prostředí a regionální rozvoj lotyšského předsednictví. A jako obvykle na začátku pololetí, kdy začíná proletí dané předsednické země, tak vždycky pozveme ministra, příslušného ministra eh, životního prostředí, zdravotnictví, někdy i zemědělství, tedy mm, ty ministry, mm, kteří pokrývají portfolio našeho výboru, proto aby nám ministr vysvětlil program předsednictví pro dané proletí. Takže teď je pro mě potěšením vám dát slovo, abyste mohl začít s prezentací a později dostanou slovo členové výboru, kteří budou moci položit otázky či se vyjádřit. Tak prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, Vážený pane předsedo, dámy a pánové, poslanci, milí kolegové. Nejdříve bych eh, chtěl poděkovat za tuto možnost, že můžeme být s vámi a že se s vámi mohu podělit o priority lotyšského předsednictví. Vy jste nejdůležitějším výborem Evropského parlamentu v oblasti životního prostředí. Naše ministerská předsedkyně již ve Štrasburku řekla, že eh, předsednictví je nejenom pro nás velkou ctí, ale představuje také eh, velkou odpovědnost. Tým lotyšského předsednictví eh, se bude snažit pracovat a také úzce spolupracovat s Evropským parlamentem. To je podmínka pro to, aby se nám podařilo správně reagovat na výzvy, eh, vůči kterým se musí Evropská unie v současnosti postavit. Priority lotyšského předsednictví se opírají o eh, priority a seznam, který byl již vytvořen eh, takzvaným triem já bych eh, chtěl v této souvislosti také poděkovat eh, italskému předsednictví za práci, která tady byla vykonána. To je dobrý základ pro lotyšské předsednictví. Lotyšské předsednictví by se chtělo soustředit na klimatickou politiku, na kvalitu vzduší a dále za třetí na efektivní využívání eh, zdrojů Naším cílem je trvalé udržitelný růst, který bude eh, šetrný vůči zdrojům a dále eh, takový vývoj, který bude zvýhodňovat zelené podniky. Co se týče politiky v oblasti klimatu, tak eh, to je jedna z nejdůležitějších oblastí. My se budeme se snažit zlepšovat systém obchodování s emisními povolenkami budeme se snažit zajistit eh, stabilitu. A budeme eh, muset také stanovit systém, který by eh, umožnil zajistit stabilitu v rámci tohoto systému obchodování s emisními povolenkami. Já jsem rád, že parlament o tom velmi živě diskusuje a také rada se tím zabývá. A my tedy jsme vypracovali text, který eh, se bude tímto zabývat a doufáme, že legislativci v tomto smyslu budou spolupracovat. Byli bychom rádi, kdyby se podařilo také již eh, začátkem tohoto roku zahájit jednání s Evropským parlamentem. A co se týče klimatické politiky, tak eh, Máme zde návrh směrnice z hlediska využívání půdy. Zde by se eh, předsednictví snažilo mm, sjednotit názory zákonodárců. To znamená, musíme se snažit zohlednit zájmy eh, zemědělců a také mm, politiku z hlediska biopaliv. Musíme najít vyvážený přístup tak, aby bylo možné zajistit trvale eh, udržitelný vývoj. I z hlediska využívání biopaliv. Eh, Rada se bude snažit v tomto smyslu působit na příslušné orgány. Dále, další priorita to je čistý eh, vzduch. My se budeme snažit zajistit pro naše občany lepší kvalitu ovzduší. Zažištění vzduchu je velmi Mm, závažným faktorem, který způsobuje onemocnění a dokonce i umrtí v Evropské unii. Proto se lotyšské předsednictví rozhodlo pracovat na tomto programu zlepšování ovzduší. Ostatně jsme k tomu také zavázáni v rámci mm, akčního mm, programu, který byl v tomto ohledu přijat. Zavázali jsme se snažit se zlepšit kvalitu ovzduší, která by nepoškozovala zdraví lidí a životní prostředí. Díky práci italského předsednictví, ale můžeme navázat na principy základu z hlediska mm, eh, spalovacích motorů. Eh, lotyšské předsednictví eh, se domnívá, že tento základní dokument je opravdu vhodným základem pro další diskuse eh, s Evropským parlamentem a samozřejmě, že budeme potřebovat vaši podporu. Eh, byli bychom rádi, kdyby se podařilo i v této oblasti ještě uzavřít tuto otázku. Protože eh, samozřejmě to je jedna z hlavních překážek z hlediska kvality ovzduší. My bychom chtěli také mm, stanovit horní limity z hlediska nebo pokračovat práci ohledně horních limitů emisí v rámci jednotlivých členských států. To ovšem vyžaduje také navázat na mezinárodní právo, musíme spolupracovat s komisí, v tomto smyslu očekáváme nový návrh na tyto limity emisí. A samozřejmě to je styčný bod také pro mezinárodní klimatickou politiku. A co se týče kvality vzduchu a klimatické politiky, Budeme se muset také zaměřit na efektivní využívání zdrojů, které máme k dispozici. Ekonomický rozvoj musí být trvale udržitelný. To už je mm, po celé desetiletí velmi důležité. A víme, že žijeme na stejné planetě a musíme tedy eh, tuto otázku řešit společně. Ekonomický rozvoj musí eh, zohledňovat eh, disponibilitu přírodních zdrojů a proto my se budeme snažit zajišťovat zelený růst a trvale udržitelný růst. Potřebujeme konkurenceschopnou Evropu, ale ta není možná bez ekologického faktoru. V březnu lotyšské předsednictví v rámci Envy zorganizuje diskusy k evropskému semestru a k implementaci agen, agendy 2020. A tato rozprava, tato diskuse bude propojena také s otázkou digitální Evropy. To je další eh, priorita. Synergie mezi eh, ekologickou politikou a propojení s digitalizací eh, je velmi významné a my bychom to chtěli využít také pro lepší eh, využívání jednotlivých zdrojů. Envy v říjnu jasně eh, podpořil snahy mm, využívat efektivně přírodní zdroje. Musíme na tom dále pracovat a budeme se snažit prosazovat sedmý akční program proto myslím, že v souladu s návrhem komise se budeme také zaměřovat na oběhové hospodářství a e, budeme i dále pokračovat v práci na odpadovém e, hospodářství. Balíček, který se e, týká odpadu, byl stažen, jak je známo. To samozřejmě ne všichni uvítali v prosinci na eh, zasedání Envy a také na zasedání eh, Rady ehm, bylo řečeno, že je nutné v této práci dále pokračovat, proto lotyšské předsednictví bude pracovat na mm, návrhu komise a bude spolupracovat eh, s výborem tak, jak už to bylo praxi v minulosti. Další téma, která je důležitá, ochrana biologické různorodosti. Myslím si, že rok 2015 je velmi vhodný pro právě tuto diskuzi také na expertní úrovni eh, ohledně tedy biologické rozmanitosti. Musíme tedy vypracovat strategii Evropské unie ohledně ochrany eh, biologické rozmanitosti v dubnu budeme mít neformální zasedání, které bude věnováno právě tomuto tématu. A budeme se zabývat biologickou rozmanitostí v jednotlivých členských státech a snahami zajistit ochranu. Jde nám také o to, aby mm, rozhodnutí Evropské unie bylo správně implementováno v jednotlivých členských státech. Část tohoto zasedání, které se bude konat v Dubnu, a které se bude zabývat touto problematikou, by mělo být věnováno také otázkám propojení ochrany biologické rozmanitosti a energetiky nebo otázek, které souvisejí s energií. Je nám jasné, že obě, oba tyto problémy jsou velmi důležité. Energetika a ochrana biologické rozmanitosti, to jsou dva stejně důležité cíle, o které se musíme snažit. Je významné se zabývat také výživou obyvatelstva a trvale udržitelným rozvojem i z hlediska zemědělství. Lotyšské předsednictví by rádo úzce eh, spolupracovalo v Evropském, s Evropským parlamentem ohledně prvního čtení, které se týká návrhu ohledně eh, nové politiky v oblasti výživy. Eh, tady by bylo dobré, kdyby za našeho předsednictví proběhla první jednání trialogu. A na závěr, Mezinárodní politika v oblasti klimatu a v oblasti životního prostředí. I toto je velmi intenzivní agenda, kterou budeme realizovat v příštích měsících. V Paříži bychom chtěli dosáhnout globálního sjednocení názoru ve prospěch eh, politiky Mm, životního prostředí na globální úrovni. To bude také jeden z cílů letošského předsednictví. Uděláme vše, co budeme moci. Proto, abychom efektivně zastupovali Evropskou unii na globální úrovni. A v tomto smyslu je nutné toto intenzivně připravit. Tento rok je velmi důležitý pro vypracování strategie globálního trvale udržitelného rozvoje a Evropská unie musí zde mít jasný a jednotný postoj. To ostatně prohlásil také Evropský parlament v příslušných závěrech. Ekologická dimenze musí být lépe eh, začleňována také do procesu po roce 2015. budeme také mm, vyjet úsilí pro to, aby se zlepšil, eh, zlepšilo zacházení s chemickými mm, látkami. Víte, že v tomto smyslu je, eh, jsou bazilejské umluvy velmi důležité. Spolupráce v ekologických otázkách je velmi důležitá, protože eh, musíme dosáhnout pokroku nejenom v Evropě, ale i v celém světě. Dnes bych chtěl zvláště vypíchnout vaši úlohu, vážení poslanci. Váš výbor je čím dál aktivnější rok od roku a lotyšské předsednictví doufá, že se nám během tohoto pololetí podaří eh, už se s vámi spolupracovat, zvláště v otázkách, kde chceme dosáhnout jednotného stanovisku Musíme se tady zabývat spalovacími motory a dalšími otázkami, které jsem uvedl. Tím bych ukončil své vystoupení. Děkuji vám za vaši pozornost a přeji vám mnoho úspěchů ve vaší práci, v naší společné práci na tom, abychom měli zdravou ekonomiku a zdravé životní prostředí pro další generace. To závisí na vašem a našem úspěchu. Děkuji mnohokrát. Dear minister, I want to thank Vážený pane ministře, děkuji vám e, za e, toto úvodní prohlášení. Nyní začneme po sobě dvě e, kolečka otázek od poslanců výboru Envy. Nejprve tedy začneme s prvním kolem otázek, během kterého dám slovo koordinátorům nebo jejich zástupcům a začneme hned panem eh, Ivem Beletem za EPP. A prosím ho i všechny další koordinátory, aby se pokusili dodržet časový limit dvou minut. Děkuji vám, pane předsedo. Já se vynasnažím dodržet dvě minuty. Pane ministře, děkuji vám, že jste mezi nás přišel a eh, frakce EPP vám přeje hodně zdaru a úspěchu v nadcházejícím pololetí. Samozřejmě jsme připraveni s vámi úzce a intenzivně spolupracovat. Nejprve eh, mně se velice líbilo, co jste říkal o kvalitě ovzduší. My jsme měli trochu obavy, že komise to smete ze stolu a jsme velice rádi, že vy eh, hodláte pokračovat v tom ambiciozním eh, přístupu podle stávající směrnice komise. My jsme pro rychlé schválení této směrnice. Hovořil jste také o projektech cyklického hospodářství. Myslím si, že tím se bude hlouběji zabývat můj kolega Florence. Je jasné, že nechcete e, ty projekty opustit, že je chcete udržet, protože jde o jeden z hlavních a nejdůležitějších sektorů pro rozvoj udržitelné ekonomiky a udržitelného průmyslu v Evropě. Takže to je téma, které je nám velmi drahé, ale jak říkám, e, určitě se o tom více zmíní Karl Heinz Florence. Eh, já bych teď chtěl eh, hovořit o eh, projektu MSR, protože jsem zpravodajem za tento výbor pro, pro reformu ETS. A MSR je právě jedním z hlavních pilířů této reformy. Nás velice zajímá váš názor na tento projekt ten návrh, který předložilo lotyšské předsednictví v radě, je velice dobrý, jsme s ním spokojeni a jsme e, také otevřeni tomu, aby co nejrychleji začala vyjednávání v trialogu. Zítra bude hlasovat výbor ITRE o svém stanovisku a potom za tři nebo čtyři týdny bude hlasovat i náš výbor o své zprávě a potom můžeme začít vyjednávání v rámci trialogu a to co nejdříve. Dvě nebo tři konkrétní otázky, jestli můžu, pane před sebou. Nejprve problém eh, backloadingu. Co si myslíte o tomto aspektu? Protože to je jeden z hlavních prvků, eh, který je potřeba k úspěchu eh, MSR. Tedy to, aby povolenky byly umístěny do, eh, do, tržní, do rezervy tržní stability. Eh, mě by zajímal váš názor na to. Potom tu padl návrh mnoha členů na to, aby část povolenek byla využita k investicím do určitých inovačních fondů, které by se potom mohly využívat na financování projektů v oblasti energetické účinnosti, CCS a tak dále, do nových eh, nejmodernějších technologií. Takže jaký je váš názor na toto? A dalším hlavním aspektem e, je e, potom e, ukládání uhlíku. Zároveň je tu mnoho poslanců v tomto parlamentu, které chtějí nějak, kteří chtějí nějakou záruku, už, už budu končit, pane předsedo. Chceme nějaký závazek ze strany ze strany Rady a komise, aby tedy existovaly nějaké záruky pro eh, ty průmyslové podniky, které odvádějí nejlepší výkon v tomto ohledu. Děkuji. Děkuji. A nyní za socialisty a demokraty Matias Grote. Já se také pokusím dodržet dvě minuty, stejně jako Ivo Belet. Eh, pane ministře, eh, děkuji vám za vaši prezentaci. A jsem rád, že jste hovořil o balíčku o vzduší, což bude mít také eh, určité, je, je, dobře, že je to eh, obsaženo v pracovním programu komise a zmínil jste také balíček odpadů. Minulý týden eh, v plenárním zasedání jsme si se nedosáhli společného usnesení, nicméně jsme jasně dali najevo, že na balíčku odpadu i na balíčku ovzduší trváme. Oba tyto balíčky získaly velikou většinu a já bych prosil tedy o to, aby i rada je podpořila už během vašeho předsednictví nemůžeme ztrácet čas, protože eh, argumentace Evropské komise je poněkud pokrytecká, řekl bych. Protože jestliže eh, chceme eh, situaci zlepšit, tak musíme začít s prací hned, tak abychom co nejdříve něčeho dosáhli. Jsem také rád, že jste hovořil o nepřímé změně využívání půdy, ILUK, a že chcete toto téma dotáhnout do konce ale eh, poněkud jsem se lekl, když jste hovořil o evropském semestru, protože eh, evropský semestr eh, také hodně souvisí s energetickou unii. A my jsme zákonodárcem Evropský parlament v otázce energetiky i v otázce klimatu. Možná, že to bylo nějak špatně přetlumočeno, ale vy jste o tom hovořil v souvislosti digitálního vnitřního trhu. A my bychom rádi pracovali na zákonech. Nechceme tak jako kolegové ve výboru Ekon, kde to bohužel jinak nejde. Eh, neustále se odvolávali na evropský semestr. My jsme zákonodárci a toho, tím bychom se chtěli řídit a eh, očekáváme od rady eh, jasný signál, že, že budeme moci předkládat zákony na zlepšování a ne pouze nějaké dialogy, kde si budeme vyměnit názor, vyměňovat názory a Eh, vznikne z toho pouze spousta papíru a nic, eh, nic nám to nedá do ruky hmatatelného. Eh, jinak si myslím, že ty body, o kterých jste se zmínil, jsou vynikající a většinou různá předsednictví malých států jsou ta nejlepší předsednictví. A proto očeká, viděli jsme to u Litvy, a jak říkám, většinou ty malé země mají velice dobrá předsednictví, takže proto se velice těším na nadcházející půl rok a doufám, že v oblasti e, životního prostředí posuneme Evropu vpřed. Děkuji. Děkuji. Využil se nakonec více času než kolega Ivo Belet. A nyní za ECR paní Gerling. Děkuji vám, pane předsedo. A e, děkuji také vám, pane ministře, za to, že jste mezi nás přišel. E, já bych e, se vás chtěla zeptat na program REFIT od komise a na to, jak zapadá do filozofie vašeho předsednictví protože e, výbor pro životní prostředí si samozřejmě uvědomuje, že regulatorní nebo legislativní náklady na životní prostředí nesou většinou malé a střední podniky. A cena e, za dodržování e, předpisů převyšuje možnosti investic. Takže my bychom chtěli se eh, dospět do, do, dospět do bodu, kdy vytváříme dobrou legislativu, kterou by členské státy implementovaly efektivně a rychle a úsporně. Takže já velice vítám program REFIT, který předložila komise a který by toto všechno měl eh, rychle a efektivně umožnit. Můžete tedy potvrdit, že, eh, že jste zavázáni vůči programu REFIT eh, a že budete přeskoumávat stávající legislativu pro malé a střední podniky, zejména v oblasti konkurenceschopnosti a pracovních míst zajistili lotyšské předsednictví to, aby refit byl probíhající dlouhodobý proces, který bude pokračovat po dobu celého předsednictví? Děkuji vám. Nyní za skupinu ALDE pan Gerbrandy. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji i panu ministru Gerhardcovi za jeho prezentaci. Já musím říci, že jsem velice potěšen prioritami, eh, které jste si vybrali na těchto šest měsíců. Nejsou to ty stejné, které bych vybral já, ale na druhou stranu všichni čelíme určitým problémům. Klimatické změny a ETS, e, o tom už hovořil e, Ivo Belet. E, kvalita ovzduší. Tak naštěstí komise obrátila o 180 stupňů, ale stále ještě tady hrozí, že pokud se komisi nebude líbit, co bude v následujících měsících dělat Rada a parlament, tak pořád ještě budou zvažovat, že tento návrh stáhnou. A potom se dostáváme eh, samozřejmě ke všemu, co souvisí eh, s prioritou efektivnějšího využívání zdrojů. To je tedy eh, cyklické hospodářství a balíček odpadu. Víme, co se stalo v komisi. Minulý týden komisař Timmermans se pokusil vysvětlit na schůzi liberální frakce ve Štrasburku, proč stáhl celý balíček a já musím říci, že jsem tam neslyšel ani jediný pádný argument. E, argumenty, které e, použil, byly. Já nevím, jak to přesně nazvat, ale zkrátka nebyly příliš silné, abych to tak řekl. Podle nejnovějších informací můžeme očekávat nový návrh na konci tohoto roku. A myslím si ale, že tolik času nemáme a že bychom měli mnohem silněji požadovat nový návrh mnohem dřív. Nemyslím si, že, komise, že Komise to bude stát příliš mnoho práce. Takže jste ochoten, jakožto předseda rady na příštích šest měsíců, tlačit silně na komisi, aby představila co nejrychleji nový návrh. A konečně k biodiverzitě, eh, pane předsedo. Eh, já jsem velice rád, že jste zmínil biodiverzitu. Eh, mě trošku dělalo starosti, co jste řekl o biodiverzitě a energetice. Znělo to jako takový handl mezi těmi dvěma oblastmi obavíme, že eh, biodiverzita není v příliš dobré situaci v současné době. A já mám konkrétní otázku. Jste ochoten v těchto šesti měsících vydat silné prohlášení v tom smyslu, že refit v oblasti legislativy životního prostředí nebude znamenat nižší úroveň ochrany, protože komisař Vela už to slíbil a bylo by velice dobré, kdyby to tež udělala i rada. Děkuji. A nyní za GUE paní Konečná. Všem i vám, pane ministře, také mě dovolte vám poděkovat za priority, které jste předložil. Eh, je třeba říct, že jsem byla ráda, že jsem nečetla eh, několika eh, set stránkový materiál, který by bylo těžké naplnit. Vy jste si určili priority, které i pro nás jsou prioritami, protože nejenom, že tento půlrok bude strategický pro to, co se na konci roku bude dít v Paříži, protože pokud to nezvládneme do tohoto pololetí připravit a nachystat, tak eh, další předsednictví už nebude mít šanci tento deficit dohnat ale také to, že eh, máte jako jednu ze svých priorit ten eh, balíček eh, týkající se ovzduší, respektive limitu. Já jsem moc ráda, že i po tlaku si troufnu říct našeho výboru a paní zpravodajky Gerling jsme došli k tomu, že chceme v této iniciativě pokračovat. Je pro mě moc potěšující, že i vy se k nám přidáváte ale chtěla jsem se vás zeptat na jednu věc týkající se kvality ovzduší a to je to, jak budeme a jak v rámci rady budete řešit to, že do dnešního dne máme členské státy, které nenaplňují ani současnou legislativu. A to tak, že ji nenaplňují fatálně a vzhledem k tomu, že e, ovzduší nezná hranice, tak poté na to vlastně doplácí občané členských států, kteří ji naplňují. A já bych vás chtěla požádat, eh, respektive apelovat na vás, abychom se už podívali také na to, jakým způsobem je vůbec dnešní legislativa týkající se ovzduší v Evropské unii naplňována. Já jsem z České republiky a to, co se děje v Polsku, jejich výjimky, jejich nedodržování limitů je pro naše občany nejenom eh, zdravotně velmi nebezpečné, ale také eh, se to týká životního prostředí přeshraničního a už to nejsme ochotni dále tolerovat a akceptovat. Takže než přijmeme tu novou, tak abychom nezapomněli na to, že tady ještě pořád máme státy, které prostě ne, nerespektují tu starou legislativu. A poslední moje otázka, vy jste se o tom nezmínil, ale je to velmi důležité a to je TTIP jak se v rámci rady eh, budete podílet na vyjednávání této smlouvy a kde vy vidíte to, kam už není možné zajít za ty hranice v rámci vyjednávání ty typu v oblasti životního prostředí. Kde je pro vás ta hranice, kde už eh, dál nebudete schopni akceptovat tlak Spojených států amerických? Děkuji. Uh, Děkuji a nyní za zelené Bas Děkuji vám, eh, pane předsedo. Eh, dobré ráno, pane ministře, vítejte v Evropském parlamentu. Eh, já se velice těším na následující půl rok za vašeho předsednictví a jak už říkali ostatní koordinátoři politických skupin, tak právě, jako, právě tak jako oni si myslím, že na těch prioritách se při nejmenším shodneme. Takže to je dobrý začátek, že se shodneme na prioritách. Na obsahu budeme pracovat ještě dále, protože myslím si, že ve vyjednáváních ohledně biopaliv můžeme očekávat zajímavé diskuze, totéž u ETS, ale na prioritách se shodneme a to je dobře. Kromě těch otázek, které už zazněly, bych se chtěl soustředit na mezinárodní vyjednávání v oblasti klimatu. O tom toho ještě příliš mnoho nezaznělo. To je důležitá otázka, protože eh, Paříž eh, se zdá být daleko, ale je to už v prosinci a i eh, z toho kodaňského fiaska jsme se poučili a tehdy jsme se snažili vyřešit úplně všechno až v Kodani. Ale teď už víme, že nejbližších šest měsíců bude zásadních. Evropská strana zatím stále ještě musí E, připravit své vlastní INDC, tedy e, mezinárodně e, určené závazky. A e, jednou z otázek, které ještě nejsou příliš odpovězené, my můžeme se bavit o e, tom cílu minus 40%, ale velká otázka zní, jak to bude vypadat, co to vlastně znamená 40%. Vytvoříme tedy určité jaksi díry mezery v tom, co slíbíme na mezinárodní platformě. Já bych byl velice silně proti tomu. E, jednou z nejnebezpečnějších mezer by mohlo být to, co budeme dělat s LULUCF, takže já bych chtěl od vás jasně slyšet, že těch minus 40%, které Evropa mezinárodně předloží, bude bez LULUCF, protože pokud tam to zahrneme, tak vytvoříme velice vážnou díru, eh, která by byla špatným signálem pro zbytek světa. Takže můžete nás ujistit, že LULUCF nebude součástí těch minus 40% v našem eh, nadcházejícím INDC? Thank you to you and, uh, for the... Děkuji a za EFDD Pan Pedicini. Grazie, gra- děkuji, děkuji pane předsedo. Pane ministře, dobrý den a vítejte. Já eh, jsem chtěl eh, eh, udělat připomínku, která vypadá jako, že hájím národní zájmy, ale tak to není. Podle italské zkušenosti Ehm, my vždycky se snažíme přes ty naše připomínky především i eh, eh, postihnout evropský problém. Například ten problém kolem eh, Neapole, kde je 45 osob, obcí, kde i radioaktivní odpad se tam ukládal mm, a uvolňovaly se látky, toxické látky do vzduchu. A e, zde i máme různé epidemiologické studie, ze kterých vyplývá, že v provincii Neapoli e, vznikly různé tedy patologie u lidí, které jsou velice e, rizikové, ať se to týká plic, žaludku, jater, ať se to týká rakoviny prsu a tak dále. Takže mm, to potvrzují všechny analýzy. A to je v provincii Kazerta u Neapole. A podle této studie zde jsou velké, zde je velké riziko pro zdraví dětí dokonce i. A teď se obracím k Evropě. Má smysl tedy nadále používat jako jediný nástroj právě ten postup, který se týká řízení, respektive žalob pro eh, neplnění smluvních povinností, protože tady přece jde o korupci, ke které dochází u politiků, ale náklady nesou občané. Já se tedy ptám, hodláte vy jako předsednictví i vyhodnotit různé další nástroje, jak intervenovat v takových případech, které by byly in, eh, efektivnější a které by nepoškozovaly takto občany a které by byly dobré pro eh, zdraví lidí, mm, evropských občanů? hodláte i prezentovat různé návrhy pro to, abychom, aby efektivně byly respekt, eh, respektovány principy, že ten, kdo znečišťuje, tak za to zaplatí. Děkuji. A nyní bych dal slovo panu ministrovi, aby zareagoval v co nejkratší době, pokud to půjde, na otázky, které položili kolegové. Já, paldies, paldies, Goda. Mnohokrát děkuji. A děkuji, vážení poslanci Evropského parlamentu. Děkuji vám za tyto otázky, které jste mi položili. A já se domnívám, že tyto otázky přesně mapují všechny důležité problémy, které se musí řešit na úrovni Rady, Komise a také Evropského parlamentu. Pokusím se podrobně zareagovat na tyto dotazy a začnu s otázkami pana Deleta. Já jsem vám velice vděčný za to, že jste položil tuto velice konkrétní otázku. Jedná se o reformu ETS, to znamená obchodování s emisními povolenkami. Ptal jste se, co je nutné učinit. Hovořil jste o backloadingu, dále jste se zmínil o financování a o těch různých možnostech, které by se měly využívat v budoucnosti. A také jste položil otázku ohledně využívání nových technologií. My nyní velmi intenzivně pracujeme na této problematice. snažíme se skloubit mnoho otázek do jednoho balíčku a předložit ho Evropskému eh, parlamentu. Víte, že členské státy mají různá stanoviska a my se pokusíme skoordinovat tato stanoviska na úrovni rady. Já velmi doufám, že bude možné dospět k společnému Eh, odpovědnému, finan, ufinancovatelnému eh, stanovisku z hlediska jednotlivých stran, z hlediska jednotlivých subjektů trhu. A já doufám, že se nám to na úrovni rady podaří. Teď CO2. Bez pochyby v budoucnosti budeme na tom pracovat velmi intenzivně, ale domníváme se, že musíme postupovat krok za krokem. A stabilizace trhu, to je první krok. A na tomto základě pak je možné vypracovat další doporučení. Jedná se o carbon leakage a my budeme tedy v tomto duchu pokračovat v této práci. Já doufám, že jsem eh, zodpověděl v těch hlavních rysech vaši otázku. Pan Grote. I vám děkuji za váš dotaz. V každém případě vaše otázky jsou velmi aktuální. Vy jste zde předestřel velmi široké spektrum problémů a je jasné, že v šesti měsících není možné všechny tyto otázky vyřešit. My jsme ochotní udělat vše, co bude v našich silách, abychom zajistili pokrok. Zelený semestr. V březnu lotyšské předsednictví se bude zabývat strategickými cíly Evropa 20, 20 na úrovni rady a budeme probírat to, jakým způsobem skloubit a dále provádět Evropský semestr a agendu 2020. Také to budeme zasazovat do problematiky digitalizace Evropy. Synergie mezi životním prostředím a ostatními politikami. To je něco, o co se musíme snažit. Zelená ekonomika, zelené hospodářství může přinést růst a rozvoj. Paní Gerenik. Vy jste zde eh, předestřela otázky, které jsou velmi závažné. A souhlasíme s tím, že zákonodárství musí být takové, aby umožnilo implementaci zákonů. Musíme se zde snažit o zlepšení situace. Neměli bychom ovšem eh, snižovat naše ambice, které jsme si stanovili v otázkách životního prostředí. Pan, vážený pane Gibrandy, vy jste hovořil o jo, problematice odpadů a oběhovém hospodářství. Tady rada podpořila obecné cíle. Jedná se o e, správné využívání zdrojů a využívání rámcového zákonodárství z hlediska odpadového hospodářství. To nám také umožní podpořit sedmý akční program a také strategické cíle Evropa 2020. My jsme připraveni dále pracovat na této otázce a základem bude e, návrh, který máme na stole. Komise několikrát řekla, že by stáhla zpět tento balíček. Rada si vyslechla se znepokojením tento návrh. My jsme diskutovali o dalších různých cílech, ale velká část členských států je připravena spolupracovat konstruktivně a angažovat se tak, aby se našel společný jmenovatel na základě současného návrhu komise. V současné situaci, stejně jako váš výbor, i my budeme dále pracovat a jsme ochotní pokračovat v práci, která již započala. Samozřejmě, že budeme koordinovat postoje členských států. Tato práce je před námi. A uvidíme, jakým způsobem bude konat komise v budoucnosti, nakolik ambiciozní budou cíle, které budou stanoveny, kdy budou tyto návrhy zveřejněny. A na tomto základě budeme tedy pracovat v budoucnosti. Pane Gebrandy, vy jste se zmínil také o biologické rozmanitosti. To je jedna z nejdůležitějších otázek, kterými se bude zabývat lotyšské předsednictví. I komise započala práci na návrzích zákonů. Samozřejmě tato práce bude přesahovat eh, lotyšské předsednictví. Neformální rada podnítí, započne tuto diskusi a experti budou vyzváni k tomu, aby se intenzivně zabývali touto problematikou. Vážená paní poslankyně Konečná, Rada velmi bedlivě sleduje kvalitu ovzduší v Evropě. A tato kvalita ovzduší souvisí úzce s onemocněními obyvatel. A souhlasím s vámi, že je velice důležité pro Evropskou unii, aby se vážně zabývala touto problematikou i z hlediska budoucnosti. Naše předsednictví bude dále pokračovat v této práci. Čisté ovzduší je důležité a členské státy musí také velmi pracovat na tom, aby implementovali legislativu, která byla přijata. A nyní otázka té TIP, to je také další dotaz, který tady byl položen. Ekologické standardy, které platí v Evropské unii, patří k těm nejpřísnějším na světě, pokud nepatří k těm přímo nejlepším věcem, kterých jsme dosáhli. A to musí být základ na kterém budeme vyjednávat kolem TTIP i z hlediska implementace. Životní standardy musí se inspirovat těmito normami a to musí být červená nic našeho jednání. Pan Ekot hovořil o mezinárodním jednání a o cílech Evropy. Jak jsem již řekl, tento rok je rozhodující. Z hlediska významných rozhodnutí a my doufáme, velmi doufáme, že v Paříži bude práce úspěšná. Velmi důležitým krokem byla konference v Limě, tam bylo rozvedeno mnoho dalších otázek, na které bylo odpovězeno díky aktivní práci rady a také díky závěrům, které přijala rada. Uvědomujeme si, že klimatické změny jsou pro nás závažné a my máme vedoucí úlohu v řešení této otázky. Já jsem velice rád, že tato práce v Limě byla úspěšná díky italskému předsednictví. A díky tomuto předsednictví eh, stanoviska eh, členských států byla koordinována, my jsme byli zastoupeni na nejvyšší možné úrovni, tato práce byla velmi konstruktivní a naše stanovisko bylo velmi podobné. Vyjednávání bylo velmi těžké, ale důležité. A myslím si, že jsme dosáhli mnohé z našich cílů. Tento rok bude rozhodující v tomto smyslu. A my jsme připraveni aktivně pracovat tak, abychom skoordinovali naši pozici a budeme také velmi aktivně spolupracovat s komisí, čekáme na její sdělení. Já jsem měl velmi dobré setkání s ministrní životního prostředí Lucemburska, tedy další předsednické země. A uděláme vše proto, aby jednání v Paříži bylo úspěšné. Také Francie se velmi aktivně angažovala. Jaké kroky může ještě Evropská eh, unie udělat, abychom dosáhli toho snížení o 40 První krok nebo první návrh je následující. Musíme zlepšit systém obchodování s emisními povolenkami. Dalším krokem je pak využívání obnovitelných zdrojů a vy sami jste také uvedli, další možnosti v tomto smyslu. V každém případě budeme o tom diskutovat na úrovni rady. Jedná se o systém LULUCF. Já, no neapšaubám, ļoti... Vážený pane Pedicíny, je zcela bezpochybné, že v členských státech je nutné aplikovat vysoké normy, které byly stanoveny v různých oblastech my jsme si tady vyslechli, že existují některé členské země, eh, které se více znepokojují například kvalitou ovzduší, jiné země se zabývají spíše odpadovým hospodářstvím. V každém případě ve všech evropských regionech musíme tyto otázky řešit tak, aby evropští občané um, zaregistrovali pokrok v této otázce. Děkuji, pane ministře. Teď můžeme začít s druhým kolem a Prosím, kolegové, minutu a půl máte na otázku a začneme hned s paní Elizabeth Kertu. Ano, děkuji, děkuji. Já chci poděkovat panu ministrovi Kehartovi, děkuji mu a přeji mu hodně úspěchu do tohoto prvního předsednictví Lotyšska. Jenom bych se chtěla vrátit k otázce kvality vzduchu, poněvadž to je velice citlivé téma pro naše spoluobčany. Myslím si, že pro parlament, že tady je takový problém možná metody a načasování, protože my nevíme tedy, jak to dojde, mm, jak s tím odblokováním a tak dále. Takže určitě budou existovat země, které eh, i v podstatě budou vystaveny eh, znečišťování přes hranice. A zde ale eh, samozřejmě zde, ale mm, to je otázka eh, techniků, potom odborníků, kteří tedy potom mm, nás přesvědčují, že tedy docházelo třeba interně k tomu znečištění. Já jsem ráda, že došlo ke zmrazení tohoto, protože zatím tedy eh, tady trochu to eh, nabralo špatný kurz. A jenom teď eh, jde o to, aby naše ekologická politika byla lépe v souladu se vnitřním trhem, protože to je také přece naše priorita. A já bych chtěla vědět eh, něco na téma těch no-road machine, tedy těch eh, strojů, které jezdí jinde než po silnicích, no-road machines. A nyní pan Bonafé. Pani Bonafé, děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já chci vyjádřit souhlas s prioritami, které jste uh, Eh, nám nastínil pro příští pololetí, eh, životní prostředí, udržitelnost. To jsou klíčová slova. Ale vy jste hovořil také o eh, mm, návrhu komise, že, se, že je zde záměr tedy stáhnout agendu, která se týká odpadu. To je to, co nás velice zajímá a celý ten balíček o cirkulární ekonomice. Já zde v těch my zítra v průběhu hearingu slyšení o tom budeme hovořit, takže já bych ráda um, um, zdůraznila zde, že, to, že udržitelný rozvoj ne, není jenom důležitý pro životní prostředí, ale také pro zaměstnanost, pro ekonomiku jako takovou. A to je prostě pravda pokud chceme eh, víc krize, tak musíme počítat s novými technologiemi, musíme mm, více sázet na tzv. zelený růst. Kolega Grote minulý týden ve Štrasburku Eh, eh, eh, si pamatuje, že nebyla odsouhlasena žádná rezoluce, která se toho týká, ale získali jsme veš, drtivou většinu pro pozměňovací návrhy, které žádali, aby nedošlo ke stažení tohoto balíčku o odpadech. Takže v parlamentu existuje široká vůle pracovat na této agendě. A mm, já vás se tedy ptám, zdali, nebo jaké jsou ty Eh, eh, eh, přesné kroky, které nám umožní, abychom pracovali na této agendě, jaké akty se mají přijmout. Děkuji a nyní pan Pěga. Děkuji, děkuji pane předsedo. Všem zadat dva Děkuji, pane ministře. Já mám dvě otázky, které jsou spojeny se směrnicí o e, geneticky modifikovaných plodinách. Členské státy zde budou autonomně se moci rozhodnout, že zakážou, anebo že naopak budou akceptovat e, GMO na svém území. To je tedy mm, mm, přezranční problém potom může být. A pan Juncker oznámil, mm, že se bude monitorovat implementace této směrnice a to především ta otázka povolování těchto organismů, respektive plodin, tedy GMO, plodin geneticky modifikovaných. A myslíte si, že předsednictví by také mělo anticipovat nějakým způsobem ten monitoring této směrnice, to znamená přijmout nějaká konkrétní opatření? na úrovni rady, tak aby ten členský stát, který třeba chce zakázat na svém území tyto plodiny GMO, tak aby mohl um, spolupracovat s těmi sousedy, které, sousedními státy, které naopak akceptují tyto plodiny na svém území. Děkuji. A pan Torvalds nyní. Eh, thank you, chair. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Vítejte v parlamentu, pane ministře. Já se, eh, eh, jsem eh, se snažil si zjistit něco z vaší minulosti, abych si udělal úsudek o vás a zjistil jsem, že už jste spolupracoval s Dombrovskisem, a což znamená, že asi teď dám to usnadní otázky. Kdo tedy bude tedy tím, kdo vede vyjednávání? Vy nebo Dombrovskis? se? vy jako předseda asi byste měl, ale no a já se ptám, jakou roli vy budete zde hrát v tom vyjednávání. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Eck. Danke, Herr Vorsitzender. Danke. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, za vaši prezentaci priorit předsednictví rady při vylíčení těchto priorit eh, jsem mm, nezaznamenal jedno téma, na které bych vás chtěl upozornit. Od roku 2013 Evropské unii je mm, zákaz používání zvířat na, mm, při pokusu se, se zvířaty v případě eh, kosmetických výrobků to je záležitost, mm, která mm, byla velice dobře vyřešena. Byl to dobrý krok a odpovídalo to očekávání občanů. Nicméně stále ještě eh, existuje kritika. Více než 800 tisíc eh, zvířat stále ještě je používáno a bylo také usmrceno. A podle odhadů eh, jsou vydávány velké prostředky právě na pokusy Eh, na těchto eh, zvířatek, přestože existují alternativní eh, metody, které jsou stejně kvalitní. To také potvrdila agentura pro chemické látky v rámci Evropské unie a také to potvrdil Evropský ombudsman. Chtěl bych položit dvě krátké otázky. Budete podnikat další kroky z hlediska pokusů na zvířatech, tak aby došlo k snižování počtu těchto pokusů na zvířatech? Eh, budete se tedy eh, zasazovat a také z hlediska eh, kosmetických výrobků nebo výrobků, které se používají v domácnosti. Druhá otázka. Za lotyšského předsednictví mm, víte, že se jednoznačně říká příslušných nařízení, že tam, kde jsou alternativní možnosti, tak by se měly používat a pokusy na zvířatek by měly být jenom posledním možností. Pane eh, ministře, já bych se vás chtěla zeptat, zda ve vaší zemi se budete snažit snižovat eh, počet těchto pokusů a usmrcování zvířat, neboť je to skutečný zločin. Děkuji kolegové, prosím, respektujte minutu a půl. A nyní pan Šlek. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já budu pokračovat v chorvatsky. Poštovani gospodine ministre, uh, drago mi je što ste vi u svom govoru spomenuli kako... Ministře, já jsem velice rád, že ve vašem úvodu jste také zmínil, že hodláte eh, trvat na pokračování mm, práce na tzv. cirkulární ekonomice a s tím spojené legislativě. Nicméně vás chci upozornit na několik věcí a poté položit následující otázku. Jeden z nejdůležitějších eh, aspektů tohoto legislativního balíčku je fakt, že skládky by se měly uzavírat, ale bohužel Evropská komise toto neuznala jako potenciál a pro eh, eh, Evropskou komisi jsou to pouze náklady, které se přenesou na budoucí generace. A pokud jde o termíny, my jsme si řekli, že eh, do roku 2020 by to mělo být, ale je jasné, že tady bude sklus, pokud budeme pokračovat stejným způsobem. A i Evropská komise tedy připouští zcela otevřeně, že skládky představují nebezpečí do budoucna. Nicméně uvědomme si fakt, že to je téma, který, které není jenom úzce spojeno s, e, s životním prostředím, ale s dalšími agendami, jako například my ukládáme třeba na skládky velice cené suroviny, které by bylo možné využívat třeba v energetice. A na místě, abychom využívali tyto cené zdroje, tak my je e, uložíme na skládku a poté dovážíme energie z Ruska a jiných států. Takže to se netýká pouze ekologie, ale také energetické účinnosti a e, dodávek energii do EU. Moje otázka je následující. Jaké jsou vaše plány? Co hodláte udělat, abyste zavedli nezbytné změny v balíčku opatření, které se týkají tzv. cirkulární ekonomiky? Jsme si plně vědomi faktu, že ministři životního prostředí v radě říkají, že to je balíček opatření, na kterém je třeba pracovat, ale Evropská komise trvá, že ten návrh chce stáhnout. Děkuji. Děkuji, pana Fronte. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, že reagujete naše otázky. Já bych chtěl zmínit agendu, která se týká eh, plastů. O tom se hodně hovořilo teď, o té dohodě, po té dohodě, které jsme docházeli, do, dospěli k, s radou a podle toho členské státy by měly tedy e, e, omezit využívání těchto tedy plastových e, bytlů a e, zde je to nezbytné i, abychom harmonizovali situaci v Evropě, protože zde existují velké rozdíly mezi státy, například v Itálii, tam se hodně používají eh, eh, tyto eh, tedy plastové tašky, ale v omezeném míře, a takže ty dopady nejsou tak škodlivé. A pan komisař Zimmermans nám potvrdil, že Rada a parlament zatím tedy Mm, mm, mm, nebyly schopny tedy donutit členské státy, takže protože jde o směrnici a ta směrnice nejprve se musí převést do vnitrostátní legislativě. A dokonce ale pan komisař hovořil, že by se ten návrh měl stáhnout a předložit, se, eh, předložit by se měla novelizovaná verze v roce 2015. A já se ptám, jak eh, hodláte eh, tedy zabránit komisi, aby toto neučinila, aby se pokračovalo na tomto balíčku. Děkuji, paní Dornano. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, klimatická otázka umožňuje některým politickým silám odůvodňovat se větavou globální politiku po dobu několika desetiletí, tak jako by budoucnost neměla žádný význam. Mnoho cílů v oblasti životního prostředí, znečištění, recyklace anebo eh, biodiverzita nejsou, nejsou jasně definovány a generují náklady pro evropské národy. Několik otázek. Jaké jsou zde realistické a hmatatelné perspektivy, které byste mohl nabídnout členům tohoto parlamentu a tohoto výboru? Jaké nástroje budete používat pro to, abyste se ujistil o proveditelnosti těchto politik? A nakonec bych vás chtěla upozornit na rostoucí tužbu Evropanů Eh, najít určitou autonomii a nezávislost. Jakou záruku byste v tomto smyslu mohl předložit a v které oblasti? Děkuji. Děkuji. A nyní pan Karl Heinz Florenz. Vážený pane ministře, srdečně vítejte. Vy jste můj už x předseda rady, kterého zde zažívám. A já bych si chtěl popřát dobré vztahy eh, a byl bych rád, kdybyste se mm, dokázal správně prosazovat. Pan Grote řekl, že je tady celá řada malých eh, členských států, které řádně pracovaly. A teď bych hovořil o odpadovém hospodářství a oběhovém hospodářství. To je moje oblíbené téma. Bohužel, eh, místo předseda komise je trochu postižen slepostí, protože On tvrdí, že tady je k dispozici zelený papír. On to zřejmě nestudoval. Tady jde o mnohem více věcí. Nejedná se o zelenou politiku, jedná se o ekonomiku. A já doufám, že také v jeho zemi to pochopí. Takže neměl byste vzdávat tuto otázku, měl byste na tom tvrdě pracovat, protože je to velká šance pro Evropu, Eh, na kontinentu, kde máme velkou, velký export a logicky za to máme tady také velkou potřebu importu surovin a eh, víte, že ta eh, situace je taková, že jednoho dne by nás to mohlo tvrdě zaskočit. Já bych eh, vás chtěl požádat, abyste se díval na tuto politiku jako na politiku budoucnosti, abyste se snažil s komisí eh, spolupracovat. Ne všechno se musí dělat naprosto stejně. Eh, nemusíme standardy z Rakouska exportovat do Bulharska nebo do Rumunsku, ale musíme se všichni dívat dopředu. A myslím si, že proto jste správný muž na správném místě, takže vás mohu jen podpořit. Thank you very much. Děkuji. Děkuji. Pan Bart. Děkuji vám, pane ministře, za eh, váš úvodní projev a já zejména vítám váš výrok, eh, že kvalita ovzduší bude jednou z priorit vašeho předsednictví. Eh, nyní na nás je vyvíjen tlak ze všech stran na to, aby e, pracovní program komise e, obsahoval nějaké akce v oblasti e, kvality ovzduší a to, ta změna rozhodnutí o stažení tohoto balíčku je samozřejmě také hodná díku. A já bych se vás chtěl zeptat na práci Rady v oblasti kvality ovzduší. Jaký pokrok očekáváte, zejména v oblasti nových stropů do roku 20 2030. A očekáváte eh, něco konkrétního od nás v parlamentu, jak vám můžeme pomoci v dosahování tohoto pokroku? protože tyto balíčky, eh, kvalita ovzduší a další, eh, které patří do cyklické ekonomiky, byly vyňaty z pracovního, promys, pracovního programu, potom tam byly zařazeny zpátky a patrně vy můžete počítat s tím, že vám poskytneme veškerou podporu. A takže pokud, pokud potřebujete od nás v radě cokoliv, tak my vám velice rádi pomůžeme. Děkuji. A teď pan Duncan. Děkuji, pane předsedo. Děkuji i vám, pane ministře, že jste mezi nás přišel. My z nás, kteří jsme byli v Limně, jsme eh, získali velice rozpačitou zkušenost. Tak tolik nadějí jsme do toho vkládali a eh, přineslo to tak eh, frustrující výsledky. Mnoho zemí, mnoho ekonomik se zatím nedokáže odpojit od e, světa e, uhlíku. A otázka zní, jak to zmírňovat, jak najít způsob, jak zajistit, že se posuneme k nízkouhlíkové ekonomice a časem směrem k bezuhlíkové ekonomice. E, při postupu tímto směrem si myslím, že zachycování a ukládání uhlíku už nyní má ten pravý čas. Já vím, že cena uhlíku je překážkou, ale mě by zajímalo tedy, jestli vaše eh, předsednictví eh, bude eh, prosazovat tento přístup CCS. Ve Skotsku už máme zařízení v na severovýchodě, které dobře funguje a bylo by dobré popustit se stejným směrem. Myslím si, že pokud v oblasti CCS nedosáhneme pokroku, eh, tak budeme mít velké problémy se odpojit od uhlíku, protože eh, ani Evropská unie zatím ještě není eh, připravená odhodlat se k tomuto skoku pryč od uhlíkové ekonomiky. Děkuji. Nyní paní Šejer Pirik. Děkuji. Eh, já jsem velice ráda, že pan ministr mezi nás přišel. V Nizozemsku i v Evropské unii všem dělá starosti stav přírody. článek 15 a článek 20 směrnice o ptácích a hnízdištích například eh, budí obavy. A vzhledem k tomu, že eh, bude v roce 2015 zveřejněna zpráva o stavu životního prostředí v Evropské unii, eh, tak eh, země jako je Nizozemsko implementuje politiku v oblasti životní prostředí do roku 2020 a dochází k situacím, kdy zemědělci, kteří už stovky let, respektive jejich předky, jejich předci chovali dobytek na určitém místě a my potřebujeme stabilní zemědělství a na druhé straně také implementaci politiky životního prostředí. E, a musíme to e, nějakým způsobem skloubit. E, je možné to skloubit, je možné zajistit, aby zemědělský sektor, ekonomika a životní prostředí mohly jaksi existovat bok po boku. Myslím si, že by tyto politiky měly fungovat společně. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Gerhardci, je velice pozitivní, že klima je jednou z priorit eh, lotyšského předsednictví. Já doufám, že lotyšské předsednictví vyšle velice silný signál, protože Evropská unie potřebuje takovýto signál. Eh, pokud jde o mě, tak já se domnívám, že eh, klimatický a energetický rámec do roku 2030 společně se souvisejícími legislativními návrhy patří k tomu nejnaléhavějšímu nejzajímavějšímu, eh, čím se musíme zabývat. A proto bych chtěla naléhat na komisi, aby už začala předkládat příslušné legislativní návrhy. Ale na vás, na předsednictví, bych chtěla apelovat, abyste také dále pracovali na těchto tématech. Eh, ve svém programu říkáte, že eh, jednou z vašich priorit je vedení příprav na mezinárodní vyjednávání o klimatické změně v Paříži. A mě by zajímalo, eh, jaký je váš plán na úspěšnou cestu k Paříži. Eh, předsednictví také říká, že bude pokračovat s legislativním návrhem o eh, MSR, tak, aby byl posílen systém obchodu s emisními povolenkami. A mě by zajímalo, jak chcete zajistit přechod ke stabilnímu uhlíkovému trhu a zároveň zachovat konkurenceschopnost evropského průmyslu. Děkuji a nyní pan Hujtema. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, že jste mezi nás přišel. Já mám eh, také otázku na Natura 2000. Máme mnoho problémů s implementací programu Natura 2000. Jedním velkým příkladem eh, je samozřejmě eh, ukládání dusíku kde jsou přijímány různé úrovně v různých členských státech. Právě tak dusíkové emise z jednoho členského státu e, ovlivňují oblasti Natura 2000 v jiných členských státech. V pohraničních regionech to povede k mnoha problémům. Uvědomuje si lotyšské předsednictví tyto problémy, které často e, narušují rovné hřiště v celé Evropě pro podnikatele. E, jaké vidíte příležitosti společně s vašimi kolegy z členských států e, k tomu, abyste zajistili rovné hřiště a odstranili tento problém? A dále, e, jste ochotní e, sbírat a hodnotit data o problémech e, s sociálními a ekonomickými faktory pro podnikatele? Děkuji a teď paní Garcia Perez. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, zde my hovoříme o biodiverzitě. Vy jste se zmínil o neformálním setkání ministrů životního prostředí, kteří budou diskutovat právě o této otázce. A já chci, abyste tam zmínil konkrétní případ. Ve Španělsku nový zákon de Montes umožňuje změnit využívání spálené země když to podle předchozí normy, tam bylo 30 let po eh, požáru, kdy nebylo možné využít tu půdu pro spekulativní účely. Jste si vědom toho, že Evropská unie nemá společnou lesnickou politiku, to ano, to víme, ale máme strategii biodiverzity a tam se říká, že členské státy musí garantovat eh, plány eh, opatření proti požárům a chtěla bych vědět, jaký je váš názor zdali máte za to, že tato novela zákona o lesnictví ve Španělsku, zdali není to v rozporu se strategií, evropskou strategií biodiverzity. A e, zde zali na tom setkání, kde se sejdou ministři životního prostředí, zdali byste mohli hovořit o podobných iniciativách, tedy jak garantovat, e, e, jak tedy garantovat, že nikdo nebude spekulovat s tou půdou po té, co schořeli lesy. Děkuji. A paní Angstrom. Eh, minister, thanks for coming. I would like to bring up... Děkuji, pane ministře, že jste mezi nás přišel. Já bych chtěla položit velice důležitou otázku za občany. Byli jsme informováni, že také se budete zabývat bezpečností potravin a zajímalo by mě, co budete dělat s problematikou klonování u klonovaných potravin eh, nemáme postup spolu rozhodování, ale pouze postup souhlasu a je zapotřebí absolutní většina v radě. Eh, souhlasíte s přístupem komise že tedy žádné označování, žádná vysledovatelnost, žádná opatření eh, ohledně klonovaných potravin, eh, by, že tak by to mělo být, anebo eh, chcete tak jako Evropský parlament zákaz, anebo alespoň označování potravin z klonovaných zvířat. Děkuji a nyní pan Demesmaker. Děkuji, pane ministře. Já bych se chtěl ještě vrátit k eh, odpovědi na, vaši, na otázku, kterou jste eh, dal předtím ohledně odpadu a eh, cyklického hospodářství. Řekl jste, že hodláte pokračovat na základě stávajícího návrhu. A já vítám tuto odpověď, nicméně je tu jeden problém. A sice, že výklad komisaře Timmermanse který nám poskytl minulý týden na plenárce, mě nepřesvědčil e, o tom, že komise je opravdu odhodlaná e, uchovat úroveň ambicí dostatečně vysoko. A mě by zajímalo, co chce komise doopravdy udělat, protože oni e, vysílají signály do všech politických frakcí a já doufám, že i nadále tedy uchovají své úsilí. A vy jste odpověděl tak vyčkávavě, jako že ještě uvidíme, ale já doufám, že s námi budete spolupracovat. E, kolegové upozorňovali na e, pracovní místa, růst, udržitelnost, e, využívání surovin a zdrojů a já můžu říct, že za skupinu ECR 4. března budeme organizovat ve Flandrech eh, akci, kde budeme hledat osvědčené postupy v oblasti eh, cyklické ekonomiky. A jinak vám přeji hodně úspěchu. Děkuji. Eh, pan Kasbarda? Ne? Dobře. Pan Balas. No. Ne? Dobře, já tady mám napsáno. Takže pan Poc? Eh, yes, thank you, Chair. <laughs> Děkuji vám, pane předsedo. Vítejte, pane ministře. Eh, jsem velice rád, že jste tu s námi a moje otázka bude velice rychlá, protože máme málo času. Týká se to endokrinních disruptorů. My žádáme každé předsednictví. Před dvěma lety jsme se ptali, jak budete řešit endokrinní disruptory, protože je to velice závažný problém nejen pro zdraví, ale i pro životní prostředí a pro biodiverzitu, kterou jste zmínili jako jednu ze svých priorit. Komise stále čeká, i my stále čekáme a jsou tu velice konkrétní překážky, osobníčky. Takže má otázka je velice prostá Bude vaše předsednictví tlačit na to, abychom brzy eh, získali od komise nějaké výsledky, jako je rámcová politika pro endokrinní, endokrinní disruptory v oblasti REACH i dalších. Děkuji. A nyní poslední otázka. Paní Kadenbach. Děkuji vám, pane ministře. Nejprve bych chtěla říct, že mám velkou radost, že jste oznámil, eh, že se bude konat velká konference v květnu o biodiverzitě a já mám jednu otázku, kterou tu zatím dnes nikdo nepoložil. Pokud si dobře vzpomínám, tak Lotyšsko patřilo k těm zemím, které se eh, vyslovovaly proto, aby eh, existoval alespoň přechodný zákaz nebo alespoň omezení neonikotinoidů a tento přechodný zákaz e, vyprší na konci roku 2015 a v květnu chce komise vypracovat e, revizi nových informací, e, které vyšly najevo v souvislosti s tímto přechodným zákazem, respektive přechodným omezením. Jak budete dále postupovat? Já od vás očekávám nějaké pokračování Eh, úsilí o tento eh, omezený zákaz, protože eh, by to mělo jít podle, mé, podle mých informací směrem k úplnému zákazu ne- neoniketinoidů a také by pesticidy měly být z toho vyňaty. Děkuji vám. A nyní dám slovo panu ministrovi Kasparsu Gerhardcovi, aby odpověděl. Děkuji vám. Byly to samé velice zajímavé a důležité otázky. Já začnu rychle odpovídat. Několik poslanců zmínilo cyklické hospodářství. Já jsem velice vděčný za tuto otázku. Pan Florenc, paní Benafe a další položili tuto otázku. Dobře, můžeme pokračovat, říká předseda. Dobře, pokračujeme tedy. Cyklické hospodářství. Bylo tady řečeno, že cyklické hospodářství je velice důležité pro naši budoucí ekonomiku a pro vývoj v oblasti životního prostředí v budoucnu. Už dnes vidíme, že krize, která nás postihla, ukázala, že technologiemi budoucnosti jsou ty, které co nejrychleji rostou. Je to tak dnes a bude tomu tak i v budoucnu. Já souhlasím s panem Florencem, že eh, každý stát má eh, určité specifické problémy. I eh, chorvatský kolega poukázal na to, že existují rozdílná specifika v jednotlivých zemích, která je potřeba zohledňovat. Samozřejmě odpad a cyklické hospodářství, to jsou věci, které spolu souvisejí. Můžeme dnes diskutovat o tom, eh, jak velký bude význam tohoto problému a jak ambiciózní bude návrh komise, ale eh, jak už jsem říkal, v prosinci v mnoho členských států řeklo, že v té práci se musí pokračovat. A eh, Lotyšsko, jakožto předsednická země, je připravena v této práci pokračovat. A pokud by komise představila nový návrh, tak jsme připraveni pracovat velice aktivně. Potom k otázce paní Gardíny. Ta se ptala na kvalitu ovzduší a spolupráci eh, přes hranice. Eh, už jsem také eh, hovořil s českým kolegou, diskutovali jsme o této otázce a zlepšení kvality ovzduší je velice důležité pro, každé, pro každý stát musíme řešit každý zdroj znečištění. A lotyšská pozice zní tak, že musí být implementována stávající legislativa. A pokud by eh, se objevily nějaké nové iniciativy, tak jsme v radě připraveni je koordinovat. Pokud jde o eh, nesilniční eh, vozidla a související návrhy, tak já si myslím, že ten návrh přichází v pravý čas Situace jsou různé v jednotlivých členských státech, ale my se pokusíme e, úsilí koordinovat tak, abychom nalezli řešení, které bude vyhovovat všem. Mnozí řečníci se zmiňovali o biodiverzitě a různých faktorech, které na ně mají vliv. Bylo tu zdůrazněno, jak je toto téma důležité. Španělská kolegyně to zdůraznila a hovořilo se také o té neformální radě, na které se má toto téma šířeji projednávat. Ano, tak je to plánováno. Budeme diskutovat o biodiverzitě a o nejrůznějších faktorech, které s ní souvisejí. Jsme připraveni pracovat na e, těchto návrzích a jsme připraveni diskutovat o tom, e, jakým způsobem e, sloučit rozmanitost druhů s, se, se zdroji energie. A budeme zkoumat, jaká je celková situace. Eh, pokud jde o tu zprávu o eh, biotopech a o ptácích a o, konkrét, o konkrétních situacích a vývojích, tak eh, tyto, tato zpráva bude pro nás základem k další práci na téma rozmanitosti druhů. Dále jste se také ptali na geneticky modifikované organismy. V tomto kontextu eh, bych eh, zaprvé chtěl poděkovat italskému předsednictví a chci poděkovat také Evropskému parlamentu, zejména výboru Envy, za to, že se nám podařilo dosáhnout dohody. Tato dohoda eh, dá členským státům možnost ovlivnit oběh GMO. Nová pravidla eh, jsou eh, jedna věc, na které musíme pracovat a eh, já jsem velmi vděčný předsedovi komise, panu Junkerovi, za to, že řekl, že v nejbližší době bude tato otázka velice důležitá a my pracujeme se zřetelem na cíl co nejlepší regulace, co nejlepší legislativy. Dále tu padla otázka na klony. Lotyšské předsednictví rady bude aktivně pracovat a hledat možnosti kompromisu, abychom eh, se, aby se neopakovala situace z roku 2011. Budeme aktivně zkoumat, jak pracuje Evropský parlament a jsme připraveni k úspěšné spolupráci. Je to velice citlivá otázka, důležitá pro členské státy a pro občany Evropské unie. Pokud jde o endokrinní disruptory, tak souhlasíme s tím, že je to velice důležitá otázka. Jsme připraveni na ní aktivně pracovat. a pokud komise předloží e, návrh komise, budeme se jim zabývat. Dále tu zazněla otázka, Zda budeme spolupracovat s panem Dombrovskisem, na to se ptal pan Torvalds. Já jsem e, už měl možnost pracovat s panem Dombrovskisem, když byl naším premiérem e, a snažil se překonat krizi. Tehdy jsme řešili velice obsáhlé otázky a e, nemohli jsme oddělovat politiku životního prostředí e, od politiky sociální a dalších. Samozřejmě budeme spolupracovat se všemi e, komisaři, kteří pracují na otázkách životního prostředí. Eh, pak jste se několikrát ptali na eh, různé iniciativy, například pan Duncan. A pak jste se také ptali, eh, jak můžeme pokračovat v práci, která započala v Limě, jaké konkrétní kroky můžeme udělat. Jak už jsem říkal, závěry rady z října jsou historické. Snížení o 40%, to je velice zásadní krok a Evropa se tím stává vůdčí silou ve světových diskuzích o klimatických změnách a o opatřeních, které je třeba proti nim učinit. Objevilo se několik návrhů, pokud jde o emise CO2. A pak další návrhy, které se e, týkají zachycování e, CO2 a dalších e, technologií a my jsme v radě ochotní a připraveni pracovat na všech těchto možnostech. Je velice důležité spolupracovat, abychom dospěli ke konkrétním výsledkům. V Limně jsme eh, viděli, že jsme byli zastoupeni velice dobře. I delegace Evropského parlamentu pracovala velmi aktivně a intenzivně, přednesla tam svou pozici a já se domnívám, že výsledky z Limy jsou lepší eh, než, eh, než se očekávalo. Dokonce si myslím, myslím si, že to bylo pozitivnější, než jsme očekávali. Možná, že na některé odpověd, otázky jsem neodpověděl, ale jak říkám, jsem připraven spolupracovat jakýmkoliv způsobem s Evropským parlamentem a jsem ochoten pozvat všechny, kdo mají zájem do Lotyšska na tu konferenci a e, jsem také ochoten s vámi diskutovat do detailů o e, plánech e, mé práce a budu vás informovat o návrzích. Děkuji vám. Děkuji také vám, pane ministře, za ty velmi užitečné odpovědi a za to, že jste nám dal příležitost si vyslechnout priority v naší oblasti působnosti, které má lotyšské předsednictví a také na to, že jste odpověděl na některé otázky našich kolegů. Teď si dáme na minutu přestávku, abychom dali panu ministrovi možnost odejít ze sálu a potom eh, budeme pokračovat v našem pořadu jednání. Dear colleagues, we are late. Vážení kolegové, máme spoždění, takže musíme začít hned s dalším bodem. Prosím vás, kdo chcete odejít ze sálu, tak odejděte rychle a dejte nám možnost pokračovat v práci. Tak na programu máme další bod, je to bod 6. Je to naše stanovisko ke zprávě e, výboru INTA o dohodě TTIP. A Okamžitě dávám slovo našemu zpravodaji Bartu Stásovi, aby prezentoval stanovisko výboru. Děkuji vám. Pane předsedo, já bych chtěl eh, jasně nastínit naši výchozí pozici. Dohoda TTIP mezi Evropskou unii a Spojenými státy není pouze nějakou obchodní dohodou. Jde o vyjednávání s naším největším eh, obchodním partnerem a nejde tady pouze o přístup na trh pro zboží a služby. Jde o mnohem víc. Jde tady o regulaci a to nejsou má slova. To neříkám já. Eh, taková je výchozí pozice Eh, komisařky pro obchod Cecilie Malmström eh, z prosince 2014. Tehdy ve svém projevu řekla, že nemůže docházet k žádnému narušování, k erozi eh, standardů v oblasti zdraví a životního prostředí. Řekla, že Evropská unie a Spojené státy mají rozdílné situace a že tu není prostor k dohodě vlastně. To znamená, že nedojde k dohodě o geneticky modifikovaných organismech a o schvalování posilovačů růstu v živočišné výrobě. Což byl vlastně konec diskuze v těchto oblastech. A zase, to neříkám já, ale komisařka Malmström. Komise bude pokračovat v diskuzích o tom, zda, eh, zda může existovat nějaká uspokojivá eh, úroveň ochrany v sektorech, jako jsou léčiva, lékařské přístroje, potraviny a tak dále. A z mého pohledu tady začíná náš úkol. Naše stanovisko pro výbor INTA musí jasně říkat, co můžeme udělat a co je lepší nechat na pokoji. A já doufám, že se nám povede na tom shodnout. Včera odpoledne proběhla úvodní výměna názorů mezi mnou a stínovými zpravodají ze všech politických skupin a většina většina politických skupin řešila toto téma dnes ráno. Proto ten text, který vám nyní představuji, je zatím ještě nehotový. Je to pouze stanovisko a stanovisko má omezený počet slov a já se obávám, že teď je dvakrát delší, než kolik je procedurálně přípustné. A za druhé, já bych to chtěl říct velice rychle, v pondělí eh, na prosincové plenárce jsem dostal ten text a eh, za druhé, protože eh, od, od, od té doby se stala celá řada důležitých věcí. 23. prosince 2014 komise předložila text, o regulatorní spolupráci se Spojenými státy americkými a tento text velice jasnými slovy e, říká, jak si komise představuje spolupráci mezi Evropskou unii a Spojenými státy v oblasti regulace. A já bych chtěl doporučit e, všem, aby si ten text přečetli, e, protože bude mít zásadní dopad na naši práci ve výboru pro životní prostředí a veřejné zdraví. Hovoří se tam o orgánech OSN, například o Codex Alimentarius, který bude také zásadní pro vývoj nových doporučení. Tato zpráva je pro parlament důležitá protože my se chceme eh, účastnit dění a nechceme zůstat stranou. A během podávání pozměňovacích návrhů se budu snažit eh, jasně vysvětlovat svá stanoviska. Další věc, která se stala. 7. ledna 2015 bylo zveřejněno doporučení eh, ombudsmana k transparentnosti, protože mnoho textů bylo už bylo zveřejněno komisí a umístěno na webové stránky, zejména u generálního ředitelství pro obchod. A v, v komisi i v parlamentu e, jsou určité jaksi zavřené dveře, se k těm dokumentům nikdo nedostane, ale určitý pokrok tady je. Dále komise provádí konzultace o ISDS, mechanismu řešení sporu mezi investorem a státem. A my víme, že mnoho občanů, mnoho nevládních organizací eh, vyslovilo značné obavy ze zavedení eh, ISDS v dohodě eh, TTIP. Víme, že je to důležité, protože ISDS často používají investoři a velké firmy. což má dopad na bezpečnost potravin, na zdraví a určité standardy životního prostředí, protože ty jsou tím vlastně napadány. Takže, jak říkám, to jsou ta hlavní témata a e, já doufám, že se nám podaří je patřičným způsobem rozvést. Jak vidíte, je tady sedm odstavců a ty se dají rozdělit na dvě části. Za prvé jsou tam konkrétní konstatování k praktické práci e, výboru pro životní prostředí a za druhé je tam několik takových horizontálních postřehů e, ohledně věcí, které mají velký dopad na e, regulaci v oblasti veřejného zdraví a potravin. To jsou odstavce 1 až 5. Takže, e, jak říkám, musíme jaksi udržovat krok s ostatními a e, já e, vím, že mnoho legislativy je zatím ještě v průběhu přijímání a ještě nevstoupily v platnost. Já bych dal příklad REACH. Já bych se teď chtěl na chvilku zastavit u REACH podle neformální zprávy eh, z americké strany z roku 2014 o technických překážkách obchodu, eh, tam se píše, že eh, Spojené státy od roku 2003 si stěžují na určité aspekty REACH a na to, že jsou diskriminační a představují zbytečné překážky pro obchod. Legislativa o chemikáliích je ve Spojených státech velice omezená, neexistuje tam dostatečná ochrana zdraví a životního prostředí. Neexistuje tam politická vůle k zavedení takových pravidel. A v mezinárodní politice jsou Spojené státy takovým psancem v podstatě, protože nepodepsali mezinárodní umluvu a nerespektují uh, Eh, pravidla OSN pro mezinárodní označování chemických látek. A já si neumím představit, jak s nimi vyjednávat o volném obchodu na tomto základě. Takže REACH je eh, jedno problematické téma. Pak jsou tu ale ještě další. Mimo jiné mám na mysli zejména maso sklonovaných zvířat. tato debata eh, jaksi dominuje všem eh, diskuzím o dohodě TTIP. Komise tlačí na eh, bezpečnost potravin a minulý parlament sám viděl, kolik tlaku bylo potřeba v oblasti chlorovaných kuřat. A dále, když jsme se eh, zabývali problematikou kyseliny mléčné, tak tam bylo jasně vidět, že lidé z DG Sanko a DG Trade eh, se snažili tlačit na náš rozhodovací proces. Eh, minulý měsíc jsme také sami zažili ten tlak. v oblasti kvality paliv A právě takovéto aspekty já chci začlenit do svého stanoviska. Jak jsem už říkal, tak podrobně zkoumáme spolupráci a konvergenci v oblasti regulací. Je tam hodně práce, zejména tedy vycházíme z toho textu z prosince, a jak říkala komisařka Malmström, mezi Evropou a Amerikou jsou značné rozdíly a myslím si, že z vyjednávání by měly být vyňaty pesticidy, chemické látky a e, oblasti, kde existuje integrovaný přístup k bezpečnosti potravin a e, geneticky modifikovaným organismům, dále fosilní paliva v souvislosti s energetickými a klimatickými cíly. A konečně ty poslední dva odstavce eh, se týkají horizontálních opatření. Na jedné straně eh, vyloučení eh, ISDS z vyjednávání a za druhé poslední, poslední odstavec hovoří o potřebě transparentnosti což bude muset být modifikováno ve světle nejnovějších událostí takže já podám sám určité pozměňovací návrhy, e, protože zásah evropského ombudsmana měl velice pozitivní důsledky. Takže ještě jednou děkuji a pozorně si vyslechnu stínové zpravodaje i další kolegy. E, já k tomu přistupuji velice konstruktivně a v duchu spolupráce, což si myslím, že přispěje k tomu, že budeme moci zaslat výboru INTA zdařilé stanovisko. Děkuji. Teď začneme s prvním kolečkem stínových a začneme eh, panem Fosmanem. Um. Děkuji, pane předsedo. Tak jak eh, pan zpravodaj právě řekl včera, jsme už měli setkání se stínovým, tedy mezi stínovým zpravodajem a zpravodajem. A vlastně už určitou dobu eh, máme tedy tuto zprávu nebo návrh před sebou. Já si myslím, že eh, navrhovatel má eh, pravdu, když řekl, že ten prostor, který máme k dispozici pro naše stanovisko, je velmi omezený prostor. A proto v našem eh, stanovisku bychom se měli soustředovat na témata, která se týkají našeho výboru. Máme asi 11 různých stanovisek, různých výborů, takže myslím si, že by nebylo dobré horizontálně postupovat, to znamená ISDS, transparentnost. E, my máme mm, pro nás prostor a ten bychom měli správně využít, zatímco ostatní témata by e, měl řešit příslušný výbor, tedy INTA. Takže ta témata jsou omezená pro nás a přesto jich je hodně. Hodně témat, která jsou diskutována na veřejnosti z hlediska TTIP, jsou právě témata, která se týkají našeho výboru. Je to otázka bezpečných potravin především. Moje politická skupina se domnívá, že mm, ta témata bychom měli vnímat mm, konstruktivně konstruktivněji, než to vyznívá se zpravodaje, z, příspěv, z příspěvku zpravodaje, zvláště eh, v otázce bezpečnosti potravin máme určité oblasti, kde vyjednávání z USA není příliš smysluplné a my už nesvíme, že v některých těchto oblastech nedosáhneme eh, dohody. Je jisté, že v Evropě bezpečnost potravin je prvořadá otázka. My tady nemůžeme udělat krok zpět, můžeme postupovat jenom před. Takže myslím si, že by bylo relativně eh, nepříliš smysluplné, kdybychom z USA řešili například GMO, eh, protože v Evropě máme k tomu jiná stanoviska a máme konsolidovanou legislativu eh, v tomto smyslu a e, nemůžeme tedy v tomto smyslu ustupovat. Ale v mnoha jiných oblastech, e, které navrhovatel vylíčili jako e, neprůchodné, tak myslím si, že bychom o nich mohli diskutovat. Například pesticidy. My víme, že USA v rámci své politiky vybudoval určité překážky a my přitom eh, víme, že my eh, vyvážíme eh, velmi úspěšně potraviny do různých států USA a mají vysoké, vysokou kvalitu a tady USA hlásí nulo, nulovou toleranci, takže tady vznikají určité překážky. Proto bychom měli eh, se tímto zabývat. Myslím si, že bychom měli být konstruktivnější v eh, životním prostředí. Neměli bychom pouze říkat, co nechceme dělat. Měli bychom stanovit požadavky jako Evropané. Pokud máme společně jednat, tak bychom měli přesně vědět, co sami chceme. A já mám někdy dojem zde v parlamentu, že stále hovoříme jenom o tom, co nechceme dělat, o čem nechceme hovořit. Já myslím, že konečně bychom měli už začít říkat, co chceme od USA. Například označování, eh, označování potravin, to tady máme eh, velmi konkrétní požadavky z hlediska přístupu na americký trh a ochrany amerického trhu. Prostě já se domnívám, že bychom měli být mnohem aktivnějším partnerem. Obsahově bych se nechtěl nyní eh, eh, zmiňovat o podrobnostech, eh, vzhledem k tomu, že ještě jsme neměli dostatek setkání a také moje politická skupina se musí tady dohodnout, takže já se těším na další spolupráci s navrhovatelem a stínovým zpravodajem. Děkuji. Děkuji a nyní za socialista Pavel Poc. Pane předsedo, a děkuji také zpravodaji za ten e, návrh. Byť jsme na začátku té práce, tak e, se domnívám, že my poměrně dobře víme, co chceme. Eh, chceme zachovat evropské standardy v oblasti bezpečnosti potravin a zdraví a tak jako komise sama sebe pasuje na ochránce smluv, tak my podle mého jsme povoláni k tomu, abychom chránili evropskou legislativu, takže my bychom měli poměrně přesně vědět, co chceme. Je mi hrozně líto, že se tady budeme bavit pouze o stanovisku. Měli bychom se bavit o zprávě z vlastní iniciativy, tak jako se o ní chce bavit výbor pro zemědělství. Protože to stanovisko se nedomnívám, že nám umožní svým rozsahem plně postihnout celou šíři těch problémů, té, té, té komplikované problematiky, kterou se náš výbor zabývá. Ostatně většina obav veřejnosti směřuje právě do oblasti zdraví a bezpečnosti potravin. Já nemám v úmyslu eh, zastávat nějaké krajní nebo uměle negativní postoje, ale v některých otázkách podlám být velmi striktní a věřím, že eh, moje politická skupina v tomto výboru mě podpoří, protože jakkoliv eh, chceme být kreativní a, a střícní, tak eh, evropské standardy jsou pro skupinu socialistů a demokratů svaté. Eh, vyjednávání a další diskuze budou velmi komplikované a vzhledem k tomu našemu omezenému prostoru my se skutečně musíme striktně soustředit na otázky, především na otázky zdraví a bezpečnosti potravin. Tak jako se zpravodaj zmínil podrobněji o otázkách spojených s legislativou REACH, já bych se chtěl zmínit o jedné věci. Já jsem dostal eh, do ruky materiál, který eh, si zpracoval americký kongres. A my budeme mít skutečně při těch diskuzích, a těším se na eh, návštěvu amerického kongresu, budeme mít skutečně problém. Protože to, co pokládá americký kongres za netarifní bariéry, to my pokládáme za standardy. Když si dovolím citovat, tak problém pro, tak jak je tady přímo pojmenovaný, tak je e, zákaz dovozu hovězího vyráběného za pomocí růstových hormonů. To vnímají jako netarifní překážku. Stejný problém je zákaz dovozu vepřového, které obsahuje rezidua raktopamínu. Stejný problém je například zákaz dovozu eh, třešní, které eh, jsou nakaženy monilí. A to do, a to do, a to do těch segmentů, těch problémů je tady celá řada eh, od Eh, zemědělských produktů rostlinných až potřeba třeba to, že my v Evropě chceme vědět, jestli dovážené mléko neobsahuje příliš mnoho somatických buněk a podobně. Takže toto bude velmi eh, komplikované, máme před sebou obrovské množství práce a jakkoliv ty eh, otázky širší typu Eh, transparentnosti nebo ISDS jsou nesmírně důležité, tak skutečně my se musíme soustředit a opravdu velmi kriticky zaměřit na otázky zdraví a bezpečnosti potravin. Těším se na tu spolupráci se spravodajem a kolegy stínovými spravodaji. Myslím, že to úvodní setkání včera ukazovalo, ukázalo, že máme prostor pro to najít Eh, společnou řeč a doufám, že bude tento výbor tím, který se dokáže zastat zájmu eh, evropských občanů v otázce zdraví a bezpečnosti potravin. Děkuji. Thank you very much for... Děkuji za EKR paní Gerling. Děkuji, pane předsedo. Když jsem poprvé viděla toto stanovisko, tak eh, eh, jsem trochu jaksi byla eh, zaskočena tím tónem. Je to docela tedy k věci, ano, ale otázka jde, otázka je, o co tam jde, jaká je ta věc. A mm, tlačí to na tu agendu protiamerickou, a jak si někdy to zbusuje podle mě zbytečný strach, obavy, z této tematiky a eh, možná, že eh, to je legitimní, protože eh, náš zpravodaj zastupuje zelené, ale nemělo by to být takto v tomto výboru. To by nemělo tady reflektovat názor tohoto výboru, protože zde mm, jsou jiné názory na TTIP. Já mm, tedy mm, jenom bych zmínila pár věcí k tomuto. Já zcela souhlasím s panem dostmenem že to je velice negativní přístup, který se zaměřuje na tu možnost, že by se mohly podkopat regulační opatření, ale vůbec se tam nezmiňuje eh, nějaká oblast, kde bychom i my něco na tom získali. Jako já jsem spravodajkou pro kvalitu vzduchu a jedna z věcí, kterou jsem zjistila, je, že americké, americké normy, především pokud jde o emise, jsou daleko vyšší a i e, e, testují tam e, tu kvalitu vzduchu daleko lépe a nemají tam proto takové problémy s kvalitou vzduchu, jako my máme tady. Takže jsou zde oblasti, kde náš regulační proces není úplně absolutně nejlepší a to je arrogantní říkat, že ano. A já si myslím, že tady jsou věci, kde bychom se i my mohli od nich naučit. Vůbec ve zprávě se nezmiňuje o tom potenciálu, jak tedy rozvíjet Eh, zelený biznis, eh, zelenou ekonomiku díky smlouvě TTIP. A já si myslím, že tato smlouva bude dobrým katalyzátorem pro stávající problémy a spory, o tom se tady také nemluví. Eh, a zde se tedy pouze hovoří tedy o těch standardech. A mm, zde i Eh, International Outlaw, tedy tato fráze, tento popis tedy amerických vyjednavačů, že Amerika je mimo zákon v tomto, to je zcela neakceptovatelné. Já si myslím, že náš výbor nemohl, by neměl s takovým termínem pracovat. A REACH. REACH, jako kdyby REACH byl ohrozen, touto smlouvou, přece tady není žádný důvod se toto domnívat. Je pravda, že bude existovat orgán pro regulační spolupráci, ale ten nebude mít možnost vnucovat nějaké změny. Ani nebude moci eh, vnucovat tedy americký režim. Tady to ne. Eh, tak toto eh, nemůže být pojato. To se nestane. Takže já nevím, jestli chceme marginalizovat náš výbor. A, takže prostě takové stanovisko v této podobě bude čistě ignorováno výborem pro mezinárodní obchod. Ale pokud skutečně chceme se zapojit do vyjednávání o TTIP, tak mm, bychom neměli tedy přijmout takto koncipované stanovisko. Já eh, eh, určitě také se vyjádřím k tomu, co jsme slyšeli, standardy pro potraviny a regulaci, ale tento tón bude znamenat, že ve Washingtonu nám zavřou dveře před nosem a nebudou nás brát vůbec vážně. A my musíme ukázat, že ano, že nás mají brát vážně. A my v Evropě často diskutujeme v absolutních termínech. My, mm, my mm, se snažíme tedy suverénně takto diskutovat a tady stejně, ale my děláme jako kdyby obchodní dohody byly totéž. Ne, obchodní eh, dohody neznamenají, že někomu dáme část své suverenity. To ne. Tady obchodní dohoda jde o to, je o tom, abychom spolupracovali v biznesu s tím, že každý si zachová vlastní normy a vlastní tradice a kulturu, jak bych to nazvala. Jak říkám já tedy, když jsem to poprvé přečetla, tak skutečně jsem byla velice zklamaná. Je to příliš zjednodušené, a příliš zjednodušený pohled na TTIP a na naše americké přátele a já si nemyslím, že nás to někam dovede. Ehm, takže já, to, já předložím hodně pozměňovacích návrhů. Děkuji a nyní za Alde paní Jatemaki. Hmm. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat mhm. navrhovateli, i když já jsem, musím říct, si očekávala pozitivnější přístup a více iniciativy. Tak bych řekla, ano, situace se změnila situace se změnila od doby, kdy byl tento návrh připraven a komise rozhodla, že veškeré dokumenty teď budou k dispozici, výjima mm, toho konsolidovaného znění a bude to tedy transparentnější. Ale samozřejmě my nemůžeme vyžadovat všechny dokumenty které jsou používány v rámci vyjednávání, protože ta druhá strana nechce eh, zveřejnit všechny informace. To je přece vždycky součást takové hry, kde panuje určitá atmosféra, to znamená, ne všechny podklady mohou být dány k dispozici. Zde chci poděkovat komisaři za to, že tlačí na transparentnost a nyní ta jednání jsou transparentnější, než kdy vůbec byla, když to srovnáme s podobnými vyjednáváními. A potom, pokud jde o bod 5, kde se navrhuje vyloučit určité oblasti z vyjednávání parlament, rozhodl, že začne vyjednávat a my jsme se rozhodli, že budou bude vyloučena kultura. Já bych v této fázi předem nic nevylučovala, nic jaksi eh, ne, eh, předem neurčovala, protože tady spíše bych eh, spíše bych zvolila takový text, kde bychom vyjádřili naše cíle, naše obavy, naše iniciativy. Ehm, životní prostředí, chemikálie, bezpečnost potravin, pesticidy, ano, to se tady zmiňuje, takže tady máme přece určité věci, které eh, nám dělají starosti, takže by bylo dobré, abychom tam spíše hovořili o tom, jaké máme cíle a ne o tom, co by mělo být vyloučeno. Já souhlasím, že mm, některé ty věci jsou takové, že nebude existovat konsensus určitě, poněvadž Mm, to východisko e, e, jak si bylo takové, že ty názory mm, mezi námi, tedy mezi Evropou a Amerikou, byly příliš odlišné. A potom myslím si, že je dobré, aby poslanci věděli, co si, kongres, co si myslí kongres. Minule, když jsme vyjednávali o smlouvě akta, tak na začátku jsme vůbec nevěděli, co si o tom kongres myslí. A vlastně až poté, co Alde navštívil Washington, tak jsme zjistili, že kongres nikdy vůbec akta nebude akceptovat, tak. A to vedlo tedy k zamítnutí akta. Musíme vědět, v parlamentu, co si myslí o ta druhá strana vždycky, tak abychom se vyhnuli situacím, kdy nakonec to rozhodnutí bude, že, se výsled, že výsledek je neakceptovatelný. Takže musíme velice pečlivě sledovat vývoj eh, vyjednávání, stanovit si vlastní cíle a požadavky a zaměřit se na to, co je v kompetenci našeho výboru. Děkuji a Nyní zaguje kolegyně Forence. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že dnes my zde mm, máme co dočinění eh, s velice důležitým tématem a diskuzí. My jakožto GUE, my zcela souhlasíme s Eh, s mm, tím cílem stanoviska, které zde bylo prezentováno, podle nás postihuje celou řadu těch různých nebezpečných aspektů spojených s TTIP a myslíme si, že náš výbor by měl hrát významnou roli. Významnou poněvadž eh, my jsme několikrát vyjádřili jako GUE, že jsme proti. A to eh, Mm, samozřejmě to mm, nevychází z nějakých iracionálních obav, ne, to vychází z našeho úsudku, z našeho úsudku a mm, to nevypá, nevyplývá pouze z eh, té klauzuly ISDS, jak víte, my eh, naše obavy eh, vyplývají z toho, co je v podstatě i předmětem diskuze v našem výboru, mm, to znamená zdraví potravin, jak jsme slyšeli také, nebo eh, zdraví lidí, veřejné zdraví. Dnes my nejenom chceme eh, chránit stávající evropské standardy, ale také chceme pochopit eh, jaká by bude reálná e, možnost členských států, e, parlamentů, občanů a občanek vůbec e, do budoucna stanovovat ekologické normy a chránit zdraví občanů. A to především jako GUE my se zaměříme na některé aspekty a budeme se snažit zlepšit tento text a e, později tedy upřesníme určité aspekty. Samozřejmě první, to se týká možnosti e, intervenovat takovým striktnějším, razantnějším způsobem, tak abychom se vyhnuli riziku, že by se ta dohoda odchýlila od vyjednávacího mandátu. A poté otevřeme diskuzi o tématech, Eh, které leží na srdci USA, tedy to maso z, z, z produkce, kde se použily hormony, používání pesticidů a tak dále, o, nebo eh, geneticky modifikované plodiny. A my si myslíme, že zde je třeba, abychom, aby nám komise dala jasné garance co se týče těchto aspektů. A naše druhá priorita, to je aplikace eh, sanitárních a fitosanitárních opatření. Víme, že Evropská unie aplikuje mm, princip farm to fork od farmy na vidličku, takže my Chceme, aby vše tedy bylo vysledovatelné zpětně a kdežto američané, ty pouze američané prověřují e, konečný finální produkt. A, e, takže není možné tedy potom e, vystup, vystupovat zpětně tedy hm, ty potraviny. A e, jenom tedy se to hm, pouze tedy analyzuje na úrovni e, poškození pak. A takže potom je to princip opatrnosti, obezřetnosti. Víme velice dobře, že Maastrichtská smlouva to sama stanoví a my, eh, my samozřejmě eh, nechceme žádné excesy, pokud je o kontroly ex ante, ex post. A my chceme tedy, aby ale stejné kontroly, které děláme v Evropě, existovaly i v USA. A potom další otázka. Ta se týká i eh, řešení těch otázek jako Eh, fracking, jako fracking, hm, to znamená otázka biomasy, spalování. Víme, že tam tedy ne, eh, nerespektují ty minimi, nebo limit, minimální limity pro emise skleníkových plynů. A potom poslední osob, os, otázka, to jsme tady slyšeli, je REACH. typ nemůže se používat proto, abychom jaksi snižovali nebo omezovali, oklešťovali evropskou regulaci jak jsem zmínila, to je propojeno s tím principem eh, obezřetnosti. A takže my si myslíme, že náš výbor by v tomto měl postupovat seriózně. A poslední věc, kterou chci říci, naše frakce, eh, ta eh, již jedná s občanskou společností a myslíme si, že poskytovat informace, to znamená, aby občané věděli, jaký je předmět diskuze, Eh, vyjednávání o TTIP, tak já myslím, že to eh, bude jenom dobré i pro naši parlamentní práci. Děkuji. A nyní kolega Fronte za EFD. EFD. Děkuji, pane předsedo. My včera na eh, schůzi stínových jsme vyjádřili, že jsme pro Mm, mm, tón tohoto stanoviska zpravodaje. Mnozí říkají, že mm, je to příliš kritické, ale my si myslíme naopak, to reaguje dobře na obavy eh, z této smlouvy. Souhlasíme, že TTIP by měla být příležitost pro Evropskou unii, pokud jde o růst a zaměstnanost, ale nemůže eh, zkompromitovat eh, a omezit tedy bezpečnost našich potravin a ekonomiku my se obáváme, že zde se obchází princip obezřetnosti a přece princip obezřetnosti to je základní princip eh, přijímání evropské legislativy, která se týká spotřebitelů. A to by znamenalo i, že bychom umožnili zde provád, prodávat eh, takové produkty, které nejsou v souladu s našimi předpisy. Eh, a Dále eh, zde hm, například nebude možné zakázat eh, to, že eh, v Evropě se bude prodávat maso ze zvířat, které, mm, kterým se podávaly hormony či antibiotika. A zde potom je to i ochrana diverzity, eh, různorodosti produktů, to znamená označování původu. To je přece mm, garance eh, mm, toho, že to jsou výrobky z našich teritorií. A potom klonovaná zvířata a produkty z nich, eh, takže, nebo chlorované, chlorem ošetřené maso to, jsou, to nemůžeme akceptovat, protože u nás máme vysoké standardy a my asi my nemůžeme tedy snížit naše normy na úkor spotřebitele a, i, a navíc ještě určitě nadnárodní společnosti by rády využili Eh, tedy eh, této smlouvy a mm, tak tedy eh, vlastně bojo, zrušily se jim bariéry vstupu na trh a týká se to samozřejmě dalších látek, chemikálí, farmaceutických výrobků a podobně, které se dotýkají úzce zdraví spotřebitelů i potom další riziko, jako, jako, jako jsou tedy mm, jako nukleární materiály nebo břidliční plyn my musíme dbát na to, abychom zachovali nejvyšší evropské standardy a mm, tato smlouva nemůže e, vlastně znamenat snížení evropských standardů a norem e, a nakonec k transparentnosti závěrem. Já jsem tady slyšel některé kolegy, kteří říkali, že e, některé dokumenty musí být utajeny, že to je součást celé té hry. No, to podle nás je nemyslitelné, že tato smlouva se bude uzavírat na základě něčeho, o čem nemáme povědomí, ani nebudeme vědět, co Spojené státy chtějí po Evropě. Myslíme si, že liberalizace trhu, že by neměla mm, znamenat, že eh, mm, snížíme standard našich politik v oblasti životního prostředí a ochrany spotřebitele. Ne, naopak, my v těchto bodech musíme eh, vysílat silný signál. Děkuji. 12 requests. Děkuji, máme 12 žádostí o slovo a máme spoždění, takže já vás musím požádat, abyste omezili svůj projev na e, minutu a půl. E, nejprve dám slovo panu místopředsedovi Parňo. Vážený pane předsedo, drazí kolegové, já myslím, že nastala doba, kdybychom měli zvýšit tón při příležitosti doporučení tohoto stanoviska. Ano, nastal okamžik, kdy musíme říci ne a to hlasitěji. A to na některé argumenty, eh, které se objevují, některé jsem tady opět před chvílí zaslechl ve vystoupení některých eh, poslanců. Musíme tedy navýšit hlas a musíme říci Evropské komisi, která je pověřena vyjednáváním, aby dodržovala transparentnost, protože za těmi slovy musí být také e, fakta. Samozřejmě nemůžeme vyjednávat eh, v 28. Je normální, že je to Evro, a Evropská komise, která vyjednává. Ale toto vyjednávání musí být nejenom transparentní, ale musíme být také lépe informováni v Evropském parlamentu o stavu tohoto vyjednávání. A to ve všech etapách musíme mít přístup k dokumentům tak jako to mají členské státy. Není možné, aby se říkalo to a to se změnilo, protože tady byl velký tlak, například v době eh, eh, evropských voleb v květnu. Od doby těchto voleb eh, prostě tady jsou určité nedostatky a my, Evropský parlament, nejsme přesně informováni tak, jak bychom měli být. A myslím si, že nastal okamžik, abychom to řekli. Je také nutné, aby Evropská komise dodržela své závazky poskytovat informace také z hlediska občanských společností, z hlediska toho eh, permanentního eh, složení. Tam je těch 15 zástupců odborů, různých podniků a dalších subjektů. Je tedy důležité organizovat zásadní demokratickou veřejnou transparentní diskusi s jednotlivými eh, představiteli občanské společnosti, s jednotlivými sociálními aktéry. Takže ještě čekáme tuto transparentnost a čekáme, až nastane eh, tato diskuse. Ještě druhou věc bych chtěl říci. Evropská komise musí dodržovat mandát, který byl svěřen a to velmi přísně. Musíme být velmi přísní z hlediska sociálních norem, zdravotních norem, z hlediska obezřetnosti. To jsou principy, které není možné změnit a transformovat na americký přístup, eh, kde podle vědeckých informací musíme eh, předložit eh, argument nebo důvod, proč musí být tento produkt stažen z trhu Tady vystoupil eh, kolega Stas a já souhlasím s tím, co tady zaznělo. Musíme také připomenout, že se nám podařilo my v parlamentu vetovat například eh, z hlediska akta, eh, z hlediska ochrany dát. Myslím si, že naše pravomoc a naše odpovědnost tady existuje a podle toho mají vypadat spadat doporučení. Musíme být velmi striktní, co nejstriktnější, tak abychom skoncovali s určitou fantazí, která se tady objevuje a abychom také dali najevo, že nejsme eh, v nějakém vleku amerických eh, orgánů. Dear colleagues, I Vážení kolegové, já vás vyzývám, abyste dodržovali čas. Petr Líze. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A ještě malou prozbu. Možná bychom více času si měli dát v tomto výboru na diskuzi ohledně TTIP, také z hlediska veřejnosti a toho, co zajímá eh, poslance. Já jsem koordinátor EPP, takže eh, myslím si, že je nutné hovořit o TTIP. Víte, že růst a zaměstnanost to nejsou malé úkoly v Evropě, je to tedy nutné toto zajistit, takže je lepší, když my uděláme eh, pravidla z hlediska globalizace z USA, než eh, oni s Číňany. Nicméně chci říci, že není možné ustupovat u životního prostředí, u zdraví. Tady musí komise tvrdě jednat a některé věce, věci musíme kompletně vyjmout z TTIP, pokud se nám nepodaří prosadit to, co očekávají občané. Dvě otázky, dvě, dva body a otázka na komisi. My jsme hovořili o letové, letecké dopravě a emisích. Bylo nám řečeno tedy podle exportů, že toto není možné vyjednávat. Proč? A na závěr ještě prozbu. Klonování zvířat. Samozřejmě k tomu ještě legislativa e, žádná neexistuje. Je to bohužel také proto, že komise se nerozhodla tady zásadně toto ošetřit. Takže e, jde o to, zda budeme tedy se odkazovat na to, že něco se tady pak objeví, když budeme jednat s USA, anebo jakým způsobem budeme postupovat, jak se prosadíme proti Američanům. No. Děkuji a nyní e, pan Hojtema. Děkuji vám, pane předsedo. Já to zkusím tentokrát holandsky. Eh, já musím říct, že tady vidím v té typu velké příležitosti a zároveň eh, určité hrozby. Eh, jednou z nich je dovoz vajíček z, z, od slepic chovaných v klecích, protože víme, že ta taková už v Evropě se neprodukují nějakou dobu. A přesto to může dopadnout tak, že budeme kupovat eh, levná vejce ze slepicí chovaných v bateriích. A já doufám, že se, tímto zadní, že se těmito zadními vrátky přes ty typ eh, toto do Evropy nevrátí. Je to tedy několik takových eh, velkých sporných bodů. Dalšími jsou eh, hovězí, vepřové eh, a drůbež. Životní podmínky drůbeže musí být součástí dohody. Děkuji, eh, pane předsedo. Já souhlasím s panem Lízem, že na diskuzi o tomto tématu potřebujeme více času, protože je to téma důležité a mnozí mu věnují pozornost. Já se vyjádřím velice stručně. Myslím si, že ta debata je mnohem důležitější, než, než tuší lidé, kteří pořád opakují, já jsem pro TTIP. Mě by strašně zajímalo, jak to můžete říct jen tak bez něčeho dalšího, protože musíme si jasně uvědomovat, že v TTIPu nejde o tarify, ale jde tady o regulaci a existuje základní napětí mezi tím, že lidé říkají, musíme si uchovat standardy a na druhé straně diskutujeme o regulaci. To je, mezi tím existuje nepopiratelné napětí a to by mělo být jádrem naší diskuze, protože právě toto napětí je potřeba nějakým způsobem vyřešit. A potom někteří lidé říkají, no ale vždycky existuje e, technická regulace a potom politická regulace, ale kde je mezi tím hranice a kdo tu hranici nakreslí? Jak transparentní to bude, jak demokraticky bude tato hranice nakreslena. O tom by se mělo debatovat. A lidé potom říkají, no ale vemte si regulaci automobilů, tam máte spoustu technických problémů. Ale pokud vás opravdu zajímá regulace automobilů, tak já bych všechny pozval na 10. až 13. března na Světové fórum eh, o harmonizaci eh, regulace vozidel. Ta, existuje mnoho globálních platform, kde se diskutuje o technické regulaci tak proč ještě kromě toho potřebujeme TTIP? Jedině snad proto, že chceme harmonizovat eh, politickou regulaci. A tím se opravdu dostáváme do nové oblasti, kde musíme jasně eh, definovat, co tím myslíme. To je fundamentální debata, eh, na kterou bychom si měli lépe promyslet a nejenom říkat, pojďme do toho, protože máme rádi Ameriku, tak chceme TTIP. Děkuji vám. Pan Balco. Děkuji vám, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že tento návrh textu obsahuje obecné otázky, tak já bych se taky chtěl vyjádřit k těm otázkám. Na trhu, kde neexistují žádné komerční překážky, nebudou moci být zajištěny rovné příležitosti americkým podnikům a evropským podnikům. Jistý významný ekonom to formuloval takto. Jestliže pustíte eh, vlka eh, do ohrady se slepicemi, tak eh, je poměrně jasné, jaký bude výsledek. A pokud jde o ta témata, která nám nejvíc leží na srdci a budí největší obavy, tak eh, to Tady bych zmínil dokument eh, jedné významné nezávislé organizace v oblasti životního prostředí. Název toho článku je GMO v dohodě mezi Amerikou a Evropskou unii. A v tom článku eh, se dokazuje, že největší vliv na Američany eh, mají lobby eh, biotechnologických společností. Jejichž úmyslem je roz, rozbít, demontovat evropské standardy, což je nepřípustné. Já gratuluji eh, autorovi tohoto stanoviska. Já si nemyslím, že je protiamerické. Já si jenom myslím, že je pro eh, ochranu evropských hodnot. A když jste hovořil o svém konstruktivním přístupu, tak podle mého názoru eh, to znamená také učinit určité ústupky z našich zájmů. My můžeme ovšem uzavřít tuto dohodu pouze, když ochráníme naše zájmy. Paní Grostet. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem se podívala na to, co navrhuje navrhovatel a jsem trochu znepokojená přes to všechno, protože tento návrh mi připadá dosti dogmatický a mm, zaujatý. A v otázce, která je tak důležitá jako tato, měli bychom zachovat chladnou hlavu. Samozřejmě, máme tady téma, které je prvořadé pro náš výbor. Je to e, skutečně zásadně důležitá otázka. To ostatně bylo řečeno pravodajem EPP. Bude tady mnoho stanovisek, které vzniknou a je nutné, aby stanovisko našeho výboru se týkalo těch otázek, které se dotýkají skutečně našeho výboru. Já souhlasím s tím, že bychom neměli ustupovat z hlediska našich norem, ať jsou ekologické, ať se týkají bezpečnosti potravy nebo zdraví. Ano, to ano. Ale musíme kvůli tomu zavírat dveře? Určitě ne. Je tady nezbytné nejdříve svěřit naši důvěru komisi a přitom být velmi nároční. To je zásadně důležité. Pokud nebudeme důvěřovat komisi, jak chcete, aby správně vyjednávala? Musíme ale být velmi nároční vůči komisi z hlediska našich prvořadých zájmů ale musí komise tedy obhajovat to, co chceme, aby obhajovat, ale zároveň bychom neměli zavírat dveře celému vyjednávání. Bylo by politování hodné, kdyby se USA obrátilo na Čínu, tak jak to již dělají, protože by se domnívali, že s, Evou, s Evropou nemohou nic vyjednat. Takže neměli bychom se uzavírat sami do sebe. Jde tady o velmi významné ekonomické zájmy, které jsou ve hře. Neměli bychom využívat této otázky TTIP. Máme tady velkou odpovědnost a veřejné mínění má mnoho otázek a je na nás, abychom vysvětlili, jakou naději může představovat TTIP, jaké hrozby může představovat a samozřejmě bychom neměli ustupovat z hlediska těch zásadně důležitých věcí pro náš výbor. Paní Wilbor, děkuji. And I will... Děkuji vám, pane předsedo. Já, se, já dodržím čas, já naopak budu hovořit kratší dobu. Já jsem velice pozorně poslouchala zpravodaje a souhlasím s ním v tom, že bezpečnost potravin by měla být jednou z našich priorit. Souhlasím také s kolegou z EPP, který řekl, že bychom se také měli zabývat označováním potravin, zejména zemí původu, což můžete podpořit dnes odpoledne. Doufám, že to podpoříte. Ale um, mně dělají největší starosti klinické pokusy. Mě kontaktují eh, eh, lékaři a zdravotnické organizace, kterým působí starosti to, že TTIP by mohl podkopat eh, naši transparentnost v oblasti klinických pokusů klinické, tedy to, zda ty pokusy byly úspěšné nebo neúspěšné, tak tyto informace jsou naprosto transparentní. A musíme se postarat o to, aby ty typ nepodkopal všechno, čeho jsme tady dosáhli, zvlášť když to parlament schválil jednomyslně. Děkuji vám. Pan Fjellner. Děkuji když jsem si přečetl ten text, tak eh, jsem, tak jsem z toho pochopil, že TTIP je hrozba pro zdraví a životní prostředí a každý, kdo by chtěl hlasovat pro tuto dohodu, musí být v podstatě idiot. Ale tak tomu samozřejmě není. Eh, já si myslím, že eh, ten text hovoří o hrozbě a ne o možnostech, protože hovoří jenom o tom, co nechceme. Vůbec tam není to, co chceme. Je to trochu, jako bychom napsali usnesení, o nějaké dohodě, jako je CITES nebo Kyoto, a hovořili jenom o hrozbách eh, které by přinesly, eh, které by přinesly Evropě tyto politiky. A že proto musíme být opatrní určitým způsobem. Ale naopak, když se soustředíme na to, čeho chceme dosáhnout, eh, tak vezměme si antibiotika. S tím jsou obrovské problémy ve Spojených státech ale můžeme zakázat všechno hovězí, můžeme uvalit vysoká cla, ale ale to není to jediné. Musíme se soustředit na to, čeho chceme dosáhnout v oblasti chemikálií, fosilních paliv, bezpečnosti potravin. Samozřejmě, že nesouhlasíme s Američany ve všech těchto oblastech, protože máme lepší politiku. Ale oni možná mají druhou nejlepší politiku na světě. A když se neschodneme s nimi, tak jak se můžeme shodnout potom s někým jiným na světě? Co pak už nevěříme v to, že zdravotnictví a životní prostředí je potřeba řešit mezinárodními závaznými dohodami? Protože takový je přístup tohoto výboru. A pokud ne, tak to můžeme vzdát, můžeme to zabalit ve všech těchto mezinárodních oblastech. Kritikové pořád říkají, ale my pořád budíme dojem, že veřejnost, lidé na ulici mají ten na ten názor, ale tak to není. Podle posledních čísel Eurobarometru 50% Evropanů považují ty typ za dobrý, 25% za špatný. A to přesto, kolik, stra- kolik hrůzy se tady pouští. Takže já bych to otočil. Mluvme o tom, co chceme a ne o tom, čeho se bojíme. Děkuji, paní Borzan. Děkuji, pane předsedo. Pokud typ vstoupí v platnost, bude to mít dopad na miliony lidí. Mezi jednotlivými názory jsou rozdíly. A pokud jde o otázku, zda ten dopad bude pozitivní nebo negativní, jedna věc je jasná. Diskuze o TTIP v Evropském parlamentu se liší od diskuzí mezi obyčejnými lidmi. V Evropském parlamentu se nemůžeme dohodnout na tom, zda tato dohoda bude pozitivní nebo negativní. Nicméně ten nedostatek transparentnosti a nedostupnost relevantních informací vede k situaci, kdy běžní občané mají negativní názor. Už se nehovoří vůbec o potenciálních výhodách této dohody. Běžní lidé hovoří pouze o ztrátě pracovních míst, o ztrátě e, ekologických a zdravotních standardů a o možných sporech. Já si myslím, že od samého začátku udělala Evropská komise chybu. Na začátku to vůbec nebylo transparentní a e, později proběhlo opožděná, proběhla opožděná veřejná konzultace. A v této situaci, i když Evropský parlament naplní své cíle, tak budeme mít velký problém vysvětlit eh, to občanům. My nevíme, jak bude vypadat konečný text. Ale je na nás, abychom se postarali o to, aby Evropská komise uchovala naše evropské hodnoty. Děkuji, paní Konečná. Děkuji, pane předsedo, už také jenom krátce. Já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji a e, na rozdíl od kolegů si totiž vůbec nemyslím, že musíme důvěřovat komisi. Komise nás u tého, této dohody konkrétně absolutně, ale absolutně přesvědčila o tom, že jí není možné důvěřovat, protože kdybychom jí mohli důvěřovat, tak tady ty konsolidované texty máme. A nemusíme psát do textu naší, eh, našeho návrhu stanoviska, že je vůbec chceme. Teď na transparentnosti je, založené, je založená celá Evropská unie a my si tady hrajeme na to, že my jako poslanci o to musíme žádat je to pro nás nepřijatelné. My už konečně musíme jednou říct stop tomu tajení tohoto textu, protože je to text, který se týká všech občanů Evropské unie a mají právo na toho znát. A uh, já jenom ještě jednu věc si dovolím říct k tomu, co tady bylo řečeno. Já zcela souhlasím s bodem 5 ale byly, byla bych ráda, aby byl nadále rozšířen ještě o nejenom o klinické testy, jak o tom mluvila kolegyně, protože také já mám velmi negativní ohlasy z eh, veřejnosti zdravotní, ale také o bezpečnost léků protože my jsme si tady směrnici o bezpečnosti léků přijali, je velmi tvrdá a je velmi správná. A i to je věc, která je absolutně rozdílná v souvislosti s politikou Spojených států amerických. A mě nezajímá, že někdo ve Spojených státech si myslí, že bychom neměli být transparentní. My jsme tady zvoleni za občany Evropské unie a my tu transparentnost musíme vyžadovat. Thank you very much, Mr. Děkuji, pan Gřib. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že to je naprosto správná otázka. Čeho vlastně chceme dosáhnout v těch vyjednáváních? Eh, jeden kolega už tuto otázku položil a eh, ta je velice trefná. My si velice dobře uvědomujeme rozdílnost mezi eh, americkou ekonomikou a tamními regulacemi a evropskou ekonomikou a regulacemi. Otázka zní, jaké z těchto rozdílů jsou přijatelné a jaké z nich nebudou mít přímý dopad na naše vztahy, včetně ekonomických vztahů. Takže které rozdíly jsou akceptovatelné a které jsou e, tak zásadní, že tam není možný kompromis. Bezpečnost zdraví a další témata tu byla zmíněna. Ale měli bychom si položit ještě další otázku. Některá nařízení Evropské unie nejsou přijatelná pro USA. A pokud všechny tyto oblasti vyloučíme z působnosti e, ty typu, Eh, tak, nedosáhne, ne, tak dosáhneme situace, kde americké regulace tak jako tak nebudou mít dopad na evropskou ekonomiku. Eh, tady nejsou žádné odhady pro tento scénář. Nejsou žádná čísla. A další otázka. Naše legislativní iniciativy a dopad eh, jejich na konkurenceschopnost evropského průmyslu. My debatujeme o biopalivech a o MSR. A už v tuto chvíli evropský průmysl říká, že eh, pokud by to bylo možné, a tady teď eh, nehovořím o uniku uhlíku, o vyvážení uhlíku do Asie, ale je možné, že evropský průmysl přesune investice do Spojených států, jakmile to bude možné. To je další otázka, na kterou bychom měli najít odpověď. A konečně v neposlední řadě informovanost našich občanů. Všichni máme zkušenost z akta a měli bychom se z ní poučit. Všechny výbory by měly bedlivě hlídat transparentnost. Když nevládní organizace požadují jasné informace, samozřejmě při vší úctě k pravidlům důvěrnosti a utajení, tak vždycky to musí být, vždycky to musí být dobře eh, obhajitelné. No, děkuji, já jsem se právě chtěl přihlásit. Ale eh, mám tak trochu dojem, že eh, se tváříme, jako kdyby to vlastně byla první dohoda o volném obchodu. Víte, že do roku 2010 eh, všechna tato jednání probíhala za zavřenými dveřmi a to z hlediska ochrany investorů a se vším kolem, takže a svět také nezanikl. Ale nyní musíme být opatrní z USA. Tady jde otázka toho, jakým způsobem eh, se budou eh, tolerovat naše požadavky. Musíme ovšem také myslet na dopady z hlediska zemědělství. Víte, že je tady honba za ty nejnižší ceny a my se můžeme dostat také do tlaku, protože někteří kolegové nám řeknou, eh, naše zemědělství už není konkurenceschopné, my nemůžeme dodržovat některé požadavky. Takže Nebylo by dobré ale tady líčit, jako kdyby svět musel zaniknout. Od Lisabonské do, dohody máme poprvé možnost o tom rozhodovat a hlasovat. Samozřejmě máme možnost také říkat ne, ale eh, myslím si, že to bychom neměli dělat. Měli bychom pečlivě zvážit to, o co tady jde, zda půjdeme nahoru nebo dolů. Eh, já myslím, že nikdo by tady nechtěl snížit ochranu spotřebitelů, to je zcela jasné. A také eh, máme tady eh, kolegy, kteří chtějí využívat toho pro svůj politický kapitál. Nezapomeňme na to, že strach je opravdu špatný rádce. A když se rozhodne jednat, tak musíme k tomu stolu jednání jít a ne předem říkat, ne, nebudeme vyjednávat. Takže původně jsem se nechtěl hlásit, takže můžeme teď pokračovat dál. Uh, eh, Mr. Petrle. Děkuji, pan Petrle. Děkuji. Zde e, diskutujeme jednou z nejdůležitějších smluv, která bude mít velké důsledky pro veřejný zájem, takže neseme velkou odpovědnost. Já Mm, podporuji ten cíl uzavřít tuto smlouvu, ale měli bychom sta- e, splnit cíle, které jsou v souladu s našimi základními hodnotami. Mě nezajímají objemy obchodu, ale důsledky, které e, tento nárůst obchodu bude mít. Komise e, a prezident předseda Juncker hovořili jasně, to znamená, že Eh, eh, nepovolí tedy snížení našich standardů a je třeba tedy, ale aby naše podniky i občané měli eh, jasno, aby tam byla předvídatelnost, aby věděli, jaké budou mít důsledky jednotlivá ustanovení. Především mm, to, že je to smlouva mezi dvěmi různými systémy. Také je třeba, aby byly splněny všechny podmínky pro implementaci smlouvy. Slyšeli jsme, že e, američané zaplaví <clears throat> Evropu těmi různými pochybnými e, výrobky a tak dále. Jsem rád, že jsme se dohodli, že mm, musíme definovat oblasti, o kterých se jednat nebude, kde máme takovou tu jasnou červenou hranici. Tento návrh, já myslím, je dobrým základem pro přijetí e, našeho postoje. Děkuji, paní Dornal. Děkuji. Dovolte mi nejdřív poděkovat panu navrhovateli Testovi za toto stanovisko, které se dobře zaměřuje na určitá rizika v TTIP. Je skutečně prvořadé, abychom si uchovali svoji regulační úroveň a abychom neustoupili mm, americkým nadnárodním společnostem. Jedná se o bezpečnost, ale především o princip respektu pro evropské národy, mm, pro které jsme zde. Musíme obhajovat požadavky z hlediska veřejného zdraví, bezpečnosti potravin. Musíme se o to snažit, ale zároveň přitom konstatujeme, mm, nakolik velké jsou tady rozdíly, ale Přitom musíme uchovat právní předpisy, které tady jsou a vyhnout se napětí. Chtěla bych připomenout, že TTIP není nějakým otevíráním se vůči Americe nebo příslibem velkých trhů. Je to eh, jakýsi řetězec, který má, nás navíc eh, propojí s oligarchií v ekonomice. Záruky, které tady jsou navrženy, by měly sloužit tomu, abychom ochránili naše právo a mm, vyloučili některé horizontální kapitoly. Děkuji. Paní Melin nyní. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. 19. století bylo stoletím hutnictví, 20. století chemickým stoletím a ve všech těchto oblastech jsme měli aplikace a dnešní století je eh, bio aplikací biotechnologií nebo poznamenáno tímto směrováním. Musíme se podívat na kompetence naší komise. Myslím si, že tady musíme vyjádřit velké výhrady. Jednak netransparentnost jednání kolem TTIP, dále je tady velká složitost přístupu k některým oblastem, jako je bezpečnost potravin a veřejné zdraví. Naše reakce, bohužel, zkušenost to ukázala, jsou velmi opožděné, to znamená neúčinné. Navíc existence a vlastně technické využívání některých eh, výhod eh, pravděpodobně eh, budou překonány v budoucnosti a mohou se kritizovat. Máme tady princip obezřetnosti, ale nemyslíme si, že bychom měli diskutovat o výrazech této smlouvy, ale spíše bychom měli diskutovat o tom, kdo to bude podepisovat jakým způsobem tedy přistupovat k podpisům této smlouvy ohledně volného obchodu. Děkuji. A teď bych chtěl dát slovo komisi, panu Houbenovi, a aby zareagoval na některé zde položené otázky. Prosím. Merci beaucoup, monsieur le président. Euh, J'aimerais au nom de la commission mnohokrát, pane předsedo. Jménem komise bych vám chtěl poskytnout některé informace, které se týkají této diskuse, která byla velmi bohatá, která ukazuje, nakolik složitá je tato operace. A v každém případě eh, se tím budeme ještě zabývat určitou dobu. Dovolte, abych poskytl pár fakt, eh, pár faktografických poznámek a zareagoval na připomínky zde. Za prvé, transparentnost. Já bych rád opět zde apeloval na členy, abyste se podívali na webovskou stránku DG Trade, kde jsme nyní zveřejnili veškeré vyjednávací pozice komise z průběhu vyjednávání, včetně těch fact sheetů, tedy těch dokumentů s fakty, kde tedy jasně stanovujeme cíle pro danou oblast. Takže jsme vyvinuli velké úsilí na základě instrukce nového komisaře, abychom pomohli i veřejnosti, aby pochopila, o co kráčí v tomto vyjednávání. Také chci připomenout, že členové výboru INTA a e, předseda zpravodaj mají všichni přístup ke konsolidovanému znění samozřejmě zpravodajové v rámci svých kompetencí a portfolií, ale e, transparentnost samozřejmě není asi úplná v tímto, takže se budeme dále snažit. A, ale je spravedlivé zde si říci, že transparentnost, kterou zde teď nabízíme, je bezprecedentní e, pro účely takovýchto mezinárodních smluv. Pokud jde o investice, zde jste viděli, že máme k tomu dokument 150 stran a ten by měl vám dát příležitost, abyste věděli, viděli, o co jde, abyste si udělali vlastní úsudek jako e, poslanci a v příští fázi interní diskuze v komisi a v radě, abyste mm, si udělali vlastní obrázek, zdali je pro účely e, Mm, tedy toho, ten dokument je vhodný nebo ne. Ale v očekávání tedy eh, vašeho rozhodnutí a rozhodnutí členských států, tak eh, prozatím jsme přestali vyjednávat o této konkrétní kapitole se Spojenými státy v očekávání tedy eh, postojů eh, členských států a vašeho a uvidíme tedy potom, jak bude pokračovat ta diskuse o ISDS, o řešení sporu mezi investory. Dále, oblasti, které spadají do kompetence tohoto výboru. Zde bych pouze připomněl, že naše, naš, náš komisař potvrzuje, že TTIP nesníží míru ochrany. Obě strany a my v těch všech nástrojích, které připravujeme, jasně deklarujeme, že budeme zcela suverénní, obě strany budou suverénní a budou mít právo eh, regulovat, což bude platit i do budoucna. To je třeba zdůraznit, aby to bylo všem jasné. Rovněž nevyhnutelně také i v takových velkých oblastech, eh, které se týkají celé společnosti a ekonomiky, tak budeme muset respektovat naše rozdíly v oblastech, kde neexistuje schoda. Ale účelem TTIP, mm, a to říkám jako odborník na obchod, je právě vytvořit příležitosti a snížit naš, náklady našich podniků a zvýšit jejich konkurenceschopnost, tak aby měli možnost eh, financovat mm, i tu vysokou míru ochrany, kterou vyžaduje naše společnost, naši spotřebitele, která třeba neexistuje v Azii a v jiných částech světa, tak to se musí nějak financovat. A my mm, v Evropě již nemůžeme na toto aplikovat fiskální nástroje, takže těch pár instrumentů, které máme k dispozici, je právě liberalizace a je i eh, zlepšení eh, regulační kompatibility. To je důležité. To je právě účel také TTIP. TTIP. A eh, REACH se měnit nebude v žádném případě. Stejně jako Spojené státy nechtějí vůbec REACH přijmout. Takže tady ty rozdíly budou nadále panovat ale eh, regulační orgány v oblasti chemikálií budou moci spolupracovat a identifikovat ty chemikálie, které jsou nejvíc rizikové pro životní prostředí a lidské zdraví a budou moci si zadávat studie a stanovat priority a tak vlastně i zvýšit šance, že se staneme více kompatibilní eh, a když ne se spojenými státy, tak s kým jiným v globalizujícím se světě. A teď pár poznámek k bodu 5 ještě. Zde mm, to zmínila řada členů a potom potom i další tedy e, e, mm, i oblasti, třeba standardy trojvozidel. Takže zde mm, Eh, technické regulace, které se vyvějí v Ženevě, to se týkají tedy této oblasti eh, motorových vozidel, tak zde my máme velice integrovaný automobilový průmysl, ale i přes Atlantik, mezi členskými státy, všichni výrobci motorových vozidel, jsou integrováni v tomto, pokud je o standardy, takže já si myslím, že asi se necítíte méně bezpečně, když si koupíte auto v Americe nebo v Evropě. Já myslím, že zde ty předpisy e, e, e, jsou obdobné, ale znamená to často dvojí náklady pro výrobce a to je třeba zrušit. Je třeba tedy uznávat ekvivalenci, samozřejmě ekvivalenci, tedy homologovat na základě objektivních údajů. A pokud tyto možnosti budou, tak mm, do toho půjdeme, ale to neznamená, že budeme moci přistoupit k konvergenci dalších předpisů, které se týkají motorových vozidel, ať jsou třeba výfukové plyny a podobně. Dále, pokud jde o bezpečnost potravin a opatření SPS, zde jenom chci k tomu říci, že naši zemědělci ti mm, si dělají starosti z některých opatření SPS ve Spojených státech a je to naopak. Protože teď třeba Rusové uzavřeli trh pro, eh, pro jablka a hrušky a když tedy jdete do supermarketu v Belgii, tak zjistíte, že jablka a hrušky jsou velice laciné, protože nejsme schopni je prodávat do Ruska. A to je, myslím, mm, mm, a zde Myslíme si, že jsou neodůvodně nepřekážky mezi námi americkým trhem. To tež platí pro hovězí. Již to platí 50 let, kdy náš hovězí se tam neprodává kvůli BSE. A nyní od minulého týdne, vlastně poprvé, eh, eh, irské hovězí se dostalo na americký trh a doufáme, že i ostatní státy budou moci také tam začít vyvážet hovězí. A takže samozřejmě my nebudeme mm, povolovat růstové hormony, to je jasné, eh, eh, tady to je jasné. Eh, my nezměníme naši základní legislativu na mm, odsouhlasování GMO v kontextu TTIP, to ne, to měnit nebudeme, v tomto zůstaneme suverénní. A já jenom jsem chtěl potvrdit, že pokud nějaký Eh, mm, poslanec či poslankyně by potřebovali další technické podklady, tak můj malý tým v komisi je vám k dispozici a naleznete nás na webu, eh, můžete za námi přijít, nebo my přijdeme za vámi a eh, my, vám, my vás odkážeme na příslušné experty v komisi, to se netýká pouze DG obchod, ale jak jsem řekl, tady mm, to vyjednávání TTIP se týká regulací v řadě oblastí, takže my vás nasměrujeme na správné experty. My chceme vám naslouchat. Nás je málo v komisi. My vyjednáváme a e, samozřejmě těžko my můžeme ta, ještě komunikovat se, se širokou veřejností. Takže proto mm, mm, velice rádi tedy e, mm, budeme komunikovat s vámi, aby vy jste mohli vysvětlovat e, potom fundovaně tuto smlouvu vašim voličům. A poslední bod, k bodu 5 ještě, energetika. Mohl byste to už uzavřít? Děkuji. Ano, hned to pak uzavřu. Energetika. Jak víte, naše instrukce, pokud jde o vývozy eh, ropy a LNG, eh, takže zde, teď, teď to jenom tak říkám, eh, abyste si udělali obrázek o složitosti vyjednávání. Naším cílem je zase vysoký standard ochrany naší společnosti, ale i eliminovat zbytečné bariéry. Děkuji. Dám slovo eh, znovu panu zpravodaji a prosím, aby se vyjádřil co nejstručněji. Děkuji, pane předsedo. Já to vezmu eh, velice stručně a úsečně. Já děkuji všem za eh, jejich komentáře a eh, připomínky. Myslím si, že to byla velice plodná diskuze a nepřekvapuje mě, že Julie Gerling má ten postoj, jaký má. My už spolupracujeme dlouho a ona je na mě občas trošku nepříjemná. To se ale samozřejmě dá očekávat, když naše východiska názorová jsou od sebe tak daleko, jako je tomu eh, v tomto případě mezi mnou a paní Gerling. Říkala, že je to dogmatické a protiamerické, ale já s tím nesouhlasím. Já jsem chtěl na začátku explicitně vysvětlit v úvodním příspěvku, že mě že mě opravdu bolela ta slova Cecilie Malmström za komisi, která řekla, že zkrátka, když ty pozice naše a americké jsou od sebe příliš daleko, tak nemá cenu ty rozdíly překlenovat. Potřebujeme demokratický proces. Ona se zmínila o GMO, zmínila se o růstových hormonech v živočišné výrobě. Jinými slovy, jsou e, určité oblasti, kde ty rozdíly zkrátka jsou příliš vysoké, kde ta propast je příliš široká, e, což ale neznamená, že moje stanovisko je zaujaté, to je poněkud nefér říkat. E, další kolegové potom říkají, že bychom se měli soustředit také na, co, na to, co chceme. A my hledáme samozřejmě společnou řeč a my jsme pro e, uchování a e, ochranu e, standardů veřejného zdraví, bezpečnosti potravin, životního prostředí a tak dále, tedy těch standardů, které nyní máme. A musíme si uvědomovat, že za tyto standardy jsme tvrdě bojovali demokratickým způsobem a e, musíme, e, jak si musíme zajistit, abychom nezaprodali svou minulost. Tady nejde pouze o přístup na trh, tady jde velmi mnoho také o tu regulatorní dimenzi. A my se musíme postarat o to, aby přišla eh, nová legislativa a aby byla implementována stávající legislativa tak, abychom nemuseli obětovat ty standardy, eh, za které jsme tak dlouho tvrdě bojovali. Já vím, že kolegové budou podávat pozměňovací návrhy a eh, doufám, že s jejich pomocí dospějeme k silnému stanovisku. Eh, já bych chtěl ještě připomenout eh, poslancům nový časový harmonogram, na kterém se dohodl zpravodaj se stínovými zpravodají. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 5 února v 6 hodin večer. Hlasování v Envy bude 31. března, hlasování ve výboru INTA 4. dubna a na plenárním zasedání v květnu. A teď vzhledem k dlouhé diskuzi o TTIPu musím oznámit, že bod 8 k Evropské strategii pro energetickou bezpečnost. Tady jsme se shodli se zpravodajkou paní Kilonen, že to přesuneme na schůzi 29., protože na to nemáme čas. A teď okamžitě se pustíme do diskuze o bodu 7 ILUK a já dám slovo zpravodaji panu Torvalcovi. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych na začátku eh, oznámil takovou eh, obecnou informaci. Tahle věsička se jmenuje hodinky. Je to skvělá věc, která dělí každou minutu na 60 malých dílků. Někteří z vás mají pocit, že, to, že dělí minutu na 209 sekund, ale tak to není. Dobře, teď tedy k eh, mému tématu ILUK. Za prvé, Jde o druhé čtení a v mnoha ohledech je to úplně jiné než první čtení, což může situaci a celý proces zkomplikovat. Musíme vycházet z toho, že ctíme pozici parlamentu z prvního čtení která nastavuje úplně novou cestu a otevírá text různým výkladům, což patrně přinese předsedovi značné problémy, protože ten pak bude muset rozhodovat, co je v působnosti, co není v působnosti a to vyvolá zmatek. Měli bychom se tedy v obecných intencích držet závěru prvního čtení. Pokud se nebudeme schodni, schopni dohodnout na mandátu pro trialog, pak eh, proces druhého čtení povede přímo k dohodovacímu řízení, což je proces, který nemáme tak úplně možnost kontrolovat. Potom druhá věc. Pokud se shodneme na pozici do trialogu, budeme si muset uvědomovat, že, mus, že e, musíme mít jak si co dát do té dohody. Musíme mít s čím handlovat. A pokud jste si přečetli mou zprávu, tak jste z ní možná vyčetli z těch mých formulací, že jsme některé body vynechali zkrátka proto, abychom měli nějaké karty v rukou. Za druhé si musíme uvědomit, kde jsou naše hlavní témata, naše červené nitě, což bude zajímavé, protože mnozí z nás mají velice rozdílné tyto červené nitě. Někteří z vás už možná si také všimli, že některé pozice z prvního čtení se velmi vzdalují od mé zprávy. To, je, to, to není proto, abych vám dával nějakou pobídku k prostému e, kopírování. Když hovoříme, pouz, ho, když hovoříme o hierarchiích, musíme si uvědomovat, že ty se mění, tak jak postupuje věda a proto ta hierarchie by měla být založená na e, vědeckých poznacích a technologicky neutrální. Pak jsou tu problémy s tím, že máme velice slabý ten most mezi rokem 2020 a 2030, což povede ke snížení e, investic a to vytvoří potíže. A pak je tu v pozadí další problém a to je energetická unie. Je tam takový trošku neomalený závěr, který e, říká, že zkrátka e, nemůžeme že hovoříme nyní o e, iluku a zároveň se snažíme odhadnout, co e, říká komise. Zkrátka ne, je tam takové řečení, že nemůžeme lézt na strom za, zadkem napřed. Což určitě není nějak jednoduché, přestože jsem to neskoušel. Na iluk panuje na faktory ILUK panují rozdílné názory v parlamentu a já jsem pln očekávání, těším se na eh, nové pozměňovací návrhy. Už jsem říkal, že musíme v budoucnu ochraňovat investice, ale zároveň musíme ochraňovat ty investice, ke kterým už došlo. Zasadili jsme některé body z pozice rady pokud jde o investice, a to proto, že chceme vyslat signál radě, že máme zájem na opravdovém vyjednávání a že to schválně nezdržujeme a nekličkujeme. Pan ministr dnes ráno eh, řekl nebo učinil prohlášení, které bylo velice dobrým zahájením. Začlenili jsme tam také to dvojité počítání, ale víme, že v členských státech to tak často je, že tam existuje toto dvojité počítání a myslím si, že bez něho zkrátka se do budoucnosti nedostaneme. Přestože mám tak trochu pocit, že e, sami sebe obelháváme, počítáme něco dvakrát proto, abychom e, měli pocit, že plníme cíle, když je vlastně neplníme. Máme však i dobré zprávy. Myslím si, že v době prvního čtení nebyla technologie ještě zralá. Kdežto dnes eh, už je situace eh, jiná. Došlo k technologickému průlomu. a mohli bychom eh, být schopni investovat do něco, co se v budoucnosti vyplatí. A pokud nedotáhneme tuto legislativu do konce, tak riskujeme, že investice do e, biopaliv druhé a třetí generace půjde do jiného kontinentu a to bude katastrofa. Vyjmuli jsme elektrické vlaky. Některé členské státy měly pocit, že elektrické vlaky jsou e, vozidly e, pro vozidly na biopaliva. Každopádně vyňali jsme elektrické vlaky. Velmi se diskutovalo o přílohách. My jsme v přílohách neprovedli žádné zásadní změny, ale rádi bychom, aby byly technologicky neutrální, aby byly za takové považovány. Jak už jsem říkal, eh, zachováváme pozici eh, prvního čtení, a to i u těch nejkontroverznějších témat, eh, ke kterým patří závazné minimum 2,5 u biopaliv, potom 6% strop na konvenční biopaliva, zachování faktorů ILUK, Myslím si, že nás čekají velice zajímavé diskuze se stínovými zpravodaji. Já jsem se eh, jednu dobu snažil eh, jak si utrhnout ten dokument z prvního čtení z Vánočního stromečku, stihnout to do Vánoc, ale já nyní doufám, že se nám to podaří dobojovat alespoň do doby, než budou za dveřmi příští Vánoce. Poškrtal jsem některé z těch nejskandálnějších úvodních ustanovení, která která zkrátka nesplňovala svůj účel. My jsme je tedy smazali a zařídili jsme to inteligentněji. V neposlední řadě budeme mít velký problém s cenou ropy na světových trzích, protože současná cena ropy bude velice stěžovat trhu přijímání biopaliv. A v tomto směru bychom měli něco udělat. Toto jsem tedy chtěl říct v tuto chvíli a velice rád si vyslechnu názory svých kolegů a stále si zachovávám optimismus. Děkuji, začneme hned s novými zpravodaji a prosím vás, eh, abyste dodrželi časový limit dvou minut. Pan Fielner. Děkuji. Obecně by se dalo říci, že e, návrh komise e, byl e, velice komplikovaný, obsahoval komplikované výpočty pro nepřímé změny využívání půdy a bylo to chválihodné úsilí, které se snažilo odstranit konflikty mezi jednotlivými typy paliv a biopaliv a v prvním čtení jsme se ptali, je to takto správně? A já musím říct si, že že je otázka, jestli to vůbec jde udělat správně, anebo s tím budou problémy vždycky. Eh, pan Torvalds hovořil o technologickém průlomu, ke kterému došlo po prvním čtení, což jen ukazuje, jaké jsou s tím problémy. Nicméně ty problémy tu jsou a my je musíme řešit, musíme něco udělat, ale uh, mám takový pocit, že by se nám to nemuselo povést správně. Pokud jde o obsah, tak pan Torvalds velice správně říká, že se musíme eh, držet limitů z prvního čtení, ale zároveň bychom měli tak trochu nakouknout na to, co dělá rada, protože pokud to neuděláme, tak eh, do konce legislativního období nebudeme schopni tuto legislativu schválit. Pokud jde o faktory ILUK, tak si myslím, že eh, jsou eh, lepší prostředky, jak řešit tyto konflikty a nemyslím si, že by se to mělo počítat do uhlíkového počítání. Ty pod, eh, dílčí cíle 2,5%. Otázka je, jestli je to realistické. Já jsem potkal eh, zainteresované aktéry, kteří říkají, že i 0,5% by bylo příliš ambiciozní. Každopádně 2,5% to zní lidem jako příliš vysoké číslo. Eh, u těch, spro, u těch stropů musíme najít nějaké číslo mezi 6 a 7. Já nevím, 6,5 nebo podobně. Každopádně problém je v tom, že pokud to uděláme špatně, tak vlastně podpoříme fosilní paliva místo abychom podpořili biopaliva druhé či první generace. Já jsem toho chtěl říct ještě hodně, ale už musím končit. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat nejenom formálně <laughs> zpravodaji Dorvalcovi za vynikající práci, ale děkuji i za tu metodu. Jeho návrh <clears throat> je důležitým krokem, protože v podstatě reflektuje celou řadu Eh, názorů eh, parlamentu za poslední dva roky s cílem eh, se dohodnout s radou a vytvořit k tomu předpoklady. My návrh podpoříme a jako frakce bychom ale chtěli vylepšit ho různými pozměňovacími návrhy to znamená více eh, dát větší vyjednávací sílu eh, eh, pro vyjednávání s radou a mm, potom i mm, tedy stanovit vysoké standardy udržitelnosti a inovací. V tomto rámci navrhneme tedy pokud jde o ten limit, tak těch 5%, potom si myslíme, že formálně by zde měla být Eh, povinnosti, eh, které se týkají ILUK, a lépe bychom chtěli i precizovat ty rozhodné prvky pro stanovení kritérií udržitelnosti a také důležité i nakonec se vyjádřit i k veřejnému financování mm, těch eh, biopaliv předchozí generace a pokud jde o Mm, seznam eh, biopaliv, tak ten by měl být jasný a transparentní. Děkuji a nyní za EKR paní Girling. Thank you. Um, I think also um, that we need to... Také já si myslím, že musíme mm, zavést určitou jistotu v této věci, protože již je to ve vzduchu po určitou dobu, tedy tento návrh, myslím. A ti, kteří na tom pracovali, tak vědí, aspoň od lidí, se kterými jsme se setkali, takže víme, že ať jsou to nevládní organizace, průmysl, tak víme, že mm, všichni už e, propadli určitému zoufalství a nevědí, kam to směřuje a chtěli by to nějak uzavřít. Já podporuji, e, podporuji zpravodaje v tom, že musíme tady mít něco, co bude odsouhlaseno v rámci vyjednávání. A to je taková zvláštní situace teď v tom druhém čtení. Hmm, to znamená, e, samozřejmě změnilo se složení parlamentu a my neseme velkou odpovědnost, my stínoví. Já tedy e, souhlasím e, s tím, že by i ten návrh měl být co jaksi nejsnáze aplikovatelný. Připomeňme si, že bylo tak těžké vůbec se eh, dohodnout minule a my musíme tedy teď mm, dát dohromady mm, parlament, radu, a, takže je třeba dohodnout se na pozici parlamentu ve výboru Envy a pokud ne, tak by to bylo brhání eh, časem. A myslím si, že bychom měli zapomenout na faktory ILUK, ILUK Tady již nejsou žádné záruky, jako jsme měli předtím, že by to, bylo odsouhla, že by to snad se opíralo o nějaký odsouhlasený model, to není zaručené, takže v této fázi bychom měli ty faktory luk dát stranou. A pokud jde o ten CAP ohledně konvenčních biopaliv, takže výbor ITRE, pokud víte, tak chtěl, 7,5%, tedy ten limit cap 7,5% a my potom 5,5% a potom my jsme skončili na 6, tak jak říká zpravodaj. Já si myslím, že by to mělo být více než 6 a já bych je dala do pozměňovací návrhu 7. Vím, že to asi mnoho lidí nepodpoří, ale já to chci tedy takto předložit a teď to zrychlím. A double accounting dvojí e, započítávání. No, asi to vůbec veřejnost nepochopí, si myslím. A takže to eh, by mm, bylo takové mlžení pro ně. A pokud jde o biopaliva, tady buďme realističtí. 2,5% je velká, velký cíl, ale 2,5% závazné, to je, myslím, možné. A musíme i možná zvážit alternativu nižšího limitu než 2,5%. Děkuji za GUE, paní Konečná. Děkuji. Také <clears throat> mě dovolte moc poděkovat zpravodaji, protože jeho práce je eh, u tématu, které je natolik kontroverzní a exponované, eh, velmi složitá a já si myslím, že i včera na shadow meetingu bylo jasně vidět, že se snažíme najít tu cestu tak, aby jsme se sjednotili to, co na to samozřejmě následně řekne, řekne rada nebo komise, kde víme všichni, že i v radě jsou ty některé názory členských států téměř zablokované, si troufnu říct, pro nějaké další jednání se uvidí, ale vítám tu snahu toho najít to stanovisko tady. Já už dlouho nebudu mluvit, protože jsme velmi konkrétně se vyjadřovali včera právě na tom shadow meetingu, jen bych eh, eh, možná ke dvou věcem Eh, to, kde přetrvávají naše obavy, a tam u tohoto tématu skončila paní Girling přede mnou, tak to jsou eh, ty závazné 2,5 podílu. Já si dovedu představit, že je tam dáme, ale velmi ráda bych viděla nějakou dopadovou studii z členských států, protože jsou členské státy, které ještě vůbec žádná pokročila biopaliva nebo biopaliva druhé generace nevyužívají, nemají ani šanci je využívat, protože tam prostě na to nejsou připraveni a dávat to do roku 2020 je poměrně krátká doba. Myslím si, že bychom eh, možná přijali něco, co všichni cítíme, že by bylo správně, ale ta aplikace by jenom způsobila zbytečnou kontroverzi, kterou jsme si v rámci biopaliv tady už zažili a eh, to by mě, to by mě velmi mrzelo. Takže spíš se zaměřit na to, jestli vůbec jsme schopni to plnit to zpřísnění a potom se rozhodnout, jak ty procenta reálně budou vypadat a druhá věc, eh, která se týká toho ILOC faktoru, já osobně mám i od řady neziskových organizací, ale i od řady podniků natolik rozdílné výpočty ILOC faktoru, že se přiznám, že se trošku bojím, že si zde zaděláváme na větší problém, než bychom mohli, protože eh, já si nejsem jistá, jestli se budeme vůbec schopni shodnout na tom, jak ILOC faktor vypočítávat a e, tam si myslím, že ta debata také ještě musí pokračovat. Máme připraveny pozměňující návrhy, ale e, možná ve chvíli, kdybychom viděli, že tam ten e, kompromis nenajdeme, tak bychom se měli zpátky vrátit k tomu, co bylo již dříve a neměli bychom to hrotit do toho systému, že se vlastně pohádáme o vůbec způsob výpočtu, nejenom o tu věcnost jako takovou. Děkuji. Merci. La parole maintenant. Nyní eh, zelení. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Ano, já bych chtěl poděkovat eh, za veškerou práci panu Torvalcovi a za konstruktivní jednání mezi stínovými. To je velice dobrý předpoklad eh, mm, mm, abychom se dohodli my jako parlament a abychom i vedli zajímavá vyjednávání s radou. Ano, ta budou zajímavá určitě, ale co je třeba, aby všichni si uvědomili, že základ tohoto návrhu je právě udělat něco, se špatným dopadem stávajících biopaliv. To je důvod, proč o tom jednáme. Špatný dopad stávajících biopaliv. Někteří říkají, že o tom již jednáme dlouho. No proč? Protože tady existuje velké lobby, které chce prosazovat stávající biopaliva, protože si chtějí zvýšit podíl na trhu. A když jsme začali s touto eh, regulací, tak jsme již tehdy věděli, že tato biopaliva budou mít negativní dopad, musíme to tedy řešit a komise se snaží to řešit. A proto je zde ten návrh, který se táhne táhne, to je pravda, parlamentu se to táhlo, radě se to táhne a <clears throat> možná, ano, příliš dlouho, ale problém existuje, ten nesmizel. Jenom z toho důvodu, že se o tom tady tak dlouho jedná. Ne, ten problém je a je třeba ho řešit. A tudíž skutečně musíme Eh, eh, jak si něco udělat se eh, tou první generací biopaliv. Tak to bylo slíbeno, že to je pouze první generace, že potom přijde druhá generace, je to pouze první krok a teď zatím k tomu druhému kroku nedošlo. To znamená, že eh, ten celkový cíl 10% více a více se používá pro ta paliva první generace a nedochází k přechodu. Takže je třeba s tím něco udělat, eh, dá tam určitý limit na té první eh, kategorii biopaliv a něco udělat s s, s tím eh, ilukem. Někteří říkají, už se o tom diskutuje tak dlouho a dlouho, ale eh, iluk nezmizel, takže to musíme také řešit. A ještě poslední bod, co po roce 2020. Lidé říkají, že musíme to nějak usnadnit. No uvidíme. V tomto okamžiku Evropa má eh, dvě regulace, které se týkají dopravy jedna regulace do nařízení e, e, snižuje e, emise skleníkových plynů a, druhý, dru, a druhé nařízení, to je, nebo směrnice, to je směrnice o obnovitelných zdrojích. Takže my bychom měli se zaměřit na kvalitu paliv, protože cílem je také snižovat eh, emise skleníkových plynů. A když eh, se snažíme se dívat na to, co by mělo být po roce 2020, tak bychom měli jít touto cestou a ne eh, si stanovat takové tedy neflexibilní cíle jako do roku 2020. Děkuji a nyní pan Pericíny. Děkuji, pane předsedo. My jsme již měli možnost říci zpravodaji, že příznivě vidíme jeho návrh, podle našeho názoru se tím zlepšuje pozice rady, postoj rady a stává se ten návrh ambicioznější. A jak jsme právě slyšeli, naším cílem je snížit eh, podíl biopaliv první generace, protože to má velký společenský dopad. Ale samozřejmě v důsledku toho musíme také i dávat určitou motivaci pro ta paliva Eh, druhé generace, tedy tam je ten limit minimálně 2,5%, dobře, ale je třeba, abychom řekli, že zde je určité riziko. My jsme to již řekli, je zde riziko velkých podvodů a korupce. Mm, I to je třeba eh, tedy eh, zvážit a je třeba garantovat i vysledovatelnost těchto produktů, těchto komodit, abychom mohli případně i tedy zjistit, zda nedocházelo k nějakým tedy kontaminacím a že skutečně se používají ne tedy e, podvodná paliva tedy v dopravě. A potom jsou to e, odpady z lesnictví, to je to, co se použí, to jsou ty odpady z papírenského průmyslu a potom je to i, jsou to i ty e, živočišné tuky, které se používají. A zde je velké riziko tedy s těmito palivy a jejich používání tedy v našich obcích. Zde tedy je třeba abychom respektovali tu hierarchii i odpadu a mm, abychom nevytvářeli nějakou nekalou soutěž s jinými e, typy průmyslu, které nepoužívají podobné produkty. Souhlasíme s těmi, e, s návrhem 6%, tedy e, pokud je o ten cap na té konvenční paliva. A zde je třeba i aplikovat i směrnici o kvalitě paliv a nejenom směrnici o obnovitelných zdrojích souhlasíme i s tím, že musíme podporovat eh, i výzkum metodiky pro vypočítávání ILUKu a ty eh, stávající návrhy je třeba formulovat podle posledního vědeckého vývoje. Dále i seznam eh, v příloze 9. Tento seznam by měl být aktualizován, průběžně by ho měla komise aktualizovat podle technologického a vědeckého vývoje. Tím jsem skončil. Magari se... Děkuji. Ano, možná potom ještě něco doplníme. U eh, komise. Děkuji a nyní má slovo zástupci komise, pokud si přejí paní Dle, minuta. Děkuji. Já se pokusím hovořit rychle, ale ne zas tak rychle kvůli tlumočníkům. Je to skutečně problematika, která je diskutována již velmi dlouho a myslím, že teď bychom měli uzavřít tuto diskuzi, protože potřebujeme jasný a stabilní rámec pro ty jednotlivé postupy. Potřebujeme jistotu, právní jistotu pro to, aby investice mohly probíhat. A tato problematika je skutečně složitá, ve hře je spousta zájmů produkce biopaliv, ale také ochrana již realizovaných investic a dále je tady ta vůle snižovat emise skleníkových plynů. Musíme dosáhnout vyváženého stanoviska. Neměli bychom penalizovat ani zemědělce, ani průmysl, který již investoval a kde vlastně na půli cesty se snažíme radikálně změnit tuto záležitost. Měli bychom vyslat eh, signál, že by se eh, měly snížit investice do biopaliv první eh, generace. Měli bychom se zaměřit na využívání půdy a měli bychom také zabránit dopadům na výrobu potravin. Myslím si, že by bylo dobré tady mít závazné cíle z hlediska druhé generace těchto biopaliv. A mám ještě poslední otázku, pane předsedo nebo poslední připomínku, která se týká faktoru ILUK. Eh, máme tady mnoho diskuzí na toto téma a zatím v tomto stádiu je obtížné toto zahrnout do legislativy. Myslím si, že bychom měli podporovat eh, výzkum v této otázce a vypracovat zprávu. A ještě technická připomínka. Eh, bude, budou pozměňovací návrhy také předkládány v souvislosti s druhým čtením anebo to bude takzvaně striktné, striktní druhé čtení bez pozměňovacích návrhů. Pan Balas, děkuji. Já mám připomínku a otázku. První se týká eh, faktoru ILUK. A myslím si naopak, že to, co je řečeno v této zprávě, je velmi zajímavé. Měli bychom to podporovat, protože jestli budeme dále Eh, postupovat tak, že tato diskuze se nezmění eh, v legislativní realitu, tak to může trvat velmi dlouho, protože nikdy nesladíme názory lidí, kteří mají protikladná stanoviska. Takže myslím si, že z tohoto hlediska ta zpráva jde dobrým směrem. Ještě jednu otázku. Je to otázka těch um, pokrokových biopaliv. Je možné, aby došlo k diferenciaci mezi takzvanými Mm, progresivními eh, biopalivy, které pocházejí z odpadu a eh, biopalivy první generace, které by pocházely z půdy. Máme schopnost diferencovat tyto dva druhy, protože pokud nikoliv, tak ten problém se nám vrátí v jiné podobě, nicméně stejný problém se tady může objevit za několik let. Paní Grostet. Ano, velmi rychle. Musíme najít vyváženost mezi investory, to znamená zemědělci, kteří už realizovali tyto investice a pak nutností dohlížet nad tím, aby tato, tyto biopaliva neubíraly výrobě potravin. Byl to zajímavý odbyt pro zemědělce, ale my musíme vyslat signál v tom smyslu, že tyto investice v budoucnosti musí být omezeny do biopaliv. Co se týče faktoru ILUK, konstatuji, že Současné metody výpočtu jsou skutečně kritizovány vědecky nepříliš spolehlivé, takže bychom si to měli uvědomit. Ty takzvané pokroková, pokroková paliva by měla být podporována, nicméně by tam byla, měly být závazné faktory. Já podporuji zpravodaje, který navrhuje, aby tady byla definována politika po roce 2020 eh, z hlediska investic, to je velmi důležité. Pan Peterle má slovo. Mnohokrát děkuji, já budu velice krátký, pane předsedo. Eh, eh, bohužel hovoří oba najednou. Pan Petrle. Takže mám pokračovat? Ano, tak nejdříve pan Šali, pak pan Petrle. Já se jmenuji, moje jméno je Petr, možná, že tady došlo k matení. Takže dvojí počítání, tomu bychom se měli skutečně vyhnout z hlediska produkce. Navíc by tady měla být určitá perspektiva z hlediska eh, období po 2020. Co se týče faktoru ILUK, já říkám, že vědecky je to sice vhodná metoda, ale není způsobilá pro praxi ti, kteří e, produkují řepku, e, tak tady e, musí v podstatě mm, to vypočítávat dvojím způsobem, to je nesmyslné. Měli bychom zde odstranit faktory iluk z tohoto textu. Pan Peterle má nyní slovo, opravdu. Ano, je tady Petr a pan Peterle. moramo Myslím si, že toto téma je velice složité a pokud jde o ty otázky, myslím si, že bychom měli mít možnost modifikovat svou politiku, ale musíme přitom být konzistentní. Já bych chtěl, abychom byli konzistentní v otázce investičních podmínek. Investoři nevyhledávají nestabilní podmínky a myslím si, že my musíme být důslední i v oblasti eh, technologií, životního prostředí a dalších cílů. Já jsem s radostí zážitostí vyslechl to, co tu dnes zaznělo o technologii. Jsem pro přístup, který by maximalizoval průmyslový potenciál členských států, tak, aby to neodradilo investory a nevyhnalo je to z Evropy, tak, aby si sebou vzali pracovní místa. Musíme si dávat pozor, pokud jde o dopad na životní prostředí. v neúrodných oblastech střední a východní Evropy eh, musíme eh, na toto téma dávat pozor. Musíme eh, se zabývat potřebami biopaliv z našich vlastních zdrojů. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl říci, že to stávající nařízení o biopalivech je poměrně nové. Za druhé, měli bychom mít na paměti, že zejména v nových členských státech je to svázáno s investičními rozhodnutími. Mnoho se investovalo a v tuto chvíli podniky si kladou otázku, jestli evropská legislativa je předvídatelná. Vzali si půjčky nebo do toho investovali vlastní peníze nebo získali podporu od Evropské unie. Pan Jár tady hovořil o tom, že se změnily proporce například v oblasti cukrové řepy. Byly zrušeny plochy e, úrodné půdy nebo obdělávané půdy a cukrová řepa byla nahrazena řepkou. Vidíme tedy, že se mění zemědělské vzorce a Eh, Cereálie nebo obiloviny představují 80%, eh, což je biologická nerovnováha. Eh, Polsko dováží 2 miliony tun sojového prášku a na každý hektar řepky máme 2,5 tuny krmiva pro zvířata to není otázka pouze biodiverzity, ale také tedy potravy pro zvířata. A to tež se týká geneticky modifikované soji, která také přispívá k odlesňování. Stejně je tomu s palmovým olejem z Indonésie. Takže možná by obchodní instrumenty byly lepší než ta prostá regulace, o kterou usilujeme. Děkuji mnohokrát, děkuji tlumočníkům, kteří laskavě eh, pracovali o 4 hodiny déle. Není nás opouští, my jsme se takto domluvili, že skončíme tedy ve tři čtvrtě, ale pan Well bude hovořit anglicky za komisi, takže mu dávám hned slovo. Thank you, uh, Mr. President. Um, very briefly, um, this is obviously an important file to the Commission. We are